Je mi velkým potěšením a velkou ctí, že mezi nás mohu dnes odpoledne přivítat španělského státního tajemníka pro evropské záležitosti, pana Diego Lópeze Garrida. Kolegové a kolegyně z parlamentu se s ním určitě setkali, jelikož chodí velmi často a je vidět na štrasburských plenárních zasedáních. Takže jsme velice rádi, že jej můžeme přivítat. Bude hovořit eh, o své vizi a o svých ambicích v řadě klíčových problematik, kterými se zabývá výbor IMCO. Doufám, že se také krátce vyjádříte k plánu Evropské unie 2020, protože víme, že v Dubnu a následně v červnu proběhnou důležité samity. Kromě toho jsme hovořili s panem profesorem Montym, který bude prezentovat na vaší schůzi zprávu. 7. dubna, kolegové a kolegyně, bude zvláštní plenární schůze, která jejímž cílem bude poskytnout informace ze summitu. Nevýhodou je, že se následně přesune schůze našeho výboru na 8 hodin večer takže vás dopředu upozorňuji na to. A nyní už bych rád dal slovo panu Lopezi Garidovi a následně dáme prostor k diskusi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát i vám, dámy a pánové, za přijetí. Milí poslanci a poslankyně Evropského parlamentu a výboru IMCO. Španělsko toto pololetí, jak všichni víme, předsedá Radě Evropské unie, mezi což spadá i Rada pro konkurenceschopnost, která má v gestci oblast vnitřního trhu. Té radě předsedám já a je mi tedy velkou ctí, že vám mohu představit priority, které se stanovilo španělské předsednictví pro oblast vnitřního trhu. Jak víte, tak toto období je z mnoha pohledů specifické. Za prvé v tom, že Zavádíme celou řadu nových právních nástrojů upravujících fungování Evropské unie. Za druhé, máme novou komisi, která se ujala eh, své funkce dva měsíce po začátku španělského předsednictví. Takže teď se to snažíme trochu dohnat. Nejenom co se týče diskuse o institucích a mezi institucemi v Evropské unii, ale také se snažíme trochu nadehnat práci, eh, která, se, která vznikla kvůli spoždění vstupu komise na scénu. Musím poděkovat předchozímu předsednictví a zmínit naši spolupráci s Belgií a s Maďarskem, tedy nadcházejícími předsednictvími. Budeme se snažit své snahy koordinovat. Stanovili jsme si 18-měsíční program a doufáme, že i tento program bude mít velký úspěch. vstoupila v platnost Lisabonská smlouva následně, spolupracujeme s Evropským parlamentem, který má značně posílené pravomoci. A to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti dohledové. Evropský parlament je skutečně partnerem Evropské rady. V novém slova smyslu. A španělské předsednictví je úplně první předsednictví, které pracuje již plně na základě Lisabonské smlouvy. V rámci tohoto krátkého projevu bych se chtěl soustředit eh, krátce na dvě oblasti. Za prvé obecně problematika vnitřního trhu jak aktuálně vnitřní trh vypadá a co znamená pro Evropskou unii. Vnitřní trh je eh, jedním z největších bohatství Evropské unie. Je to jedním z průlomů. Je to jeden z průlomů, kterého dosáhla Evropská unie za prvních 50 let svého působení. A rád bych také hovořil o tom, jak přehodnotit a znovu nabít dynamikou vnitřní trh, protože mám pocit, že mu možná nevěnujeme pozornost, kterou si zaslouží. A nakonec bych se rád zmínil o určitých konkrétních opatřeních, třeba konkrétních směrnicích, které se připravují s tím, že pochopitelně Evropská rada a parlament budou muset v této oblasti spolupracovat jakožto spolu zákonodárci. Jak Evropský parlament, tak Evropská rada jsou totiž zákonodárnými orgány Evropské unie. Nejprve k vnitřnímu trhu a k znovu zajištění jeho dynamiky. Prožíváme hospodářské krize, doufáme, že se nám podaří z této krize vybřednout a že už se podobná krize neobjeví, jelikož se jedná o nejhorší hospodářskou krizi od 30. let 20. století. Následně tedy musíme vnitřní trh posílit a rozšířit o nové dimenze. A proto máme pocit, že je velmi dobře, že vnitřní trh je jednou z hlavních priorit v dokumentu Evropské komise z 3. února, který se nazývá Vize 2020. V tomto dokumentu se uvádí, že Evropská unie zatím plně nerozvinula svůj vnitřní trh, takže doufáme, že tento dokument komise schválí na první formální schůzi, na prvním formálním summitu příští týden předsedové vlád a hlavy států a že tato strategie bude formálně zahájena v červnu. Myslíme si totiž, že vnitřní trh je jedním z hlavních nástrojů, který může Evropská unie využívat. Kromě vnitřního trhu má Evropská unie jako hlavní nástroj k dispozici své fondy, především strukturální fondy. Evropská unie tedy má k dispozici tato, tyto dva hlavní nástroje a musí je správným způsobem využívat. My jsme hovořili o nových dimenzích vnitřního trhu Hovořili jsme o nich s panem profesorem Montym, kterého už pan předseda zmínil. Hovořili jsme o tom 1. března na Radě pro konkurenceschopnost na neformálním pracovním obědě, kterého se zúčastnili ministři, již mají eh, v gestci vnitřní trh spolu s profesorem Montym. Pan Tajány, místo předseda komise, se také zúčastnil a také komisař Vaně. Na tom obědě představili profesora Montyho. Jak víte, on dostal na starost zprávu o budoucnosti vnitřního trhu. Postaral ho, požádal ho o to předseda komise Barroso. Profesor Monty hovořil o tom, že v evropské integraci se setkáváme se známkami určité únavy. A řekl, že tyto únavové signály se ještě zesílily s hospodářskou krizí. Hovořil dokonce o tom, že vnitřní trh se rozchází s veřejným míněním a zmínil, že tím vzniká určitá překážka na jednu stranu, ale na druhou stranu příležitost k další integraci. Navrhl dvě věci. Za prvé, eh, znovu mobilizovat eh, vnitřní trh. Jinými slovy, provádění stávající legislativy. A na druhou stranu zmínil, že je potřeba hlubší integrace v oblastech, které zatím nejsou ošetřeny právní úpravou. Takže to jsou jeho dva přístupy k posílení vnitřního trhu. Hovořil o nových rozměrech vnitřního trhu, jako třeba služby, digitální agenda. Hovořil také o infrastruktuře, vnitřního trhu, tedy energetice, telekomunikacích, dopravy. A říkal opravdu, že myslí fyzickou infrastrukturu, nikoli právní infrastrukturu, která reguluje vnitřní trh. Říkal, že do značné míry tato fyzická infrastruktura eh, na vnitřním trhu chybí. Jednak co se týče energetiky, druhá co se týče telekomunikací. Profesor Monty také zmínil zvláštní postavení malých a středních podniků. A to všechno ještě vztáhnul k otázce boje s klimatickými změnami. což je otázka, kterou se bude zabývat ve čtvrtek a v pátek příštího týdne rada. Profesor Monty třeba řekl, že vnitřní trh se musí přiblížit evropským občanům a evropským podnikům. Hovořil o občanství v souvislosti a s vnitřním trhem. Na této schůzce s profesorem Monty se zdá, že všichni ministři a ministrině s jeho přístupem souhlasili. Říkali také, že je potřeba, aby vnitřní trh byl nabit novou dynamikou, a že právě v tomto duchu se ponese nadcházející období. A že právě z toho se musíme snažit eh, ten trh znova postavit na nohy a nechat se rozběhnout. Profesor Monty hovořil o několika opatřeních, které by mohly eh, zvýšit hospodářský růst, Zmiňoval konkrétně třeba služby, zmiňoval digitální trh, zmiňoval elektronické obchodování a veškerou infrastrukturu, o které už jsem hovořil. Protože to je opravdu základem vnitřního trhu. Byla to živá diskuse, A následně španělské předsednictví navrhlo několik věcí, a s nimiž souhlasili příslušné členské státy. Bylo zmíněno, že tato snaha a znovu zmobilizovat evropský vnitřní trh by se měla dostat na pozad jednání Květnové rady pro konkurenceschopnost, tak abychom mohli zahájit diskusi, první diskusi ke zprávě profesora Montyho. A teď eh, pár věcí, na kterých pracuje Rada a parlament. Zmíním konkrétní legislativní opatření. která budou brzy přijatá nebo již dokonce zavedena. Za prvé směrnice o službách. To je důležitá iniciativa, myslím snad jedna z nejdůležitějších iniciativ Evropské unie. Služby představují téměř 70 hrubého domácího produktu Evropské unie a podobným procentem se podílejí i na zaměstnanosti v Evropě. Služby jsou tedy velmi důležité a je potřeba opravdu plně využít jejich potenciálu. Je potřeba jich využít k tomu, abychom rozběhli evropský trh, začali vytvářet nová pracovní místa a přitom se postarali o to, aby byla chráněna práva spotřebitelů. Takže ještě jednou je potřeba využít veškeré možnosti, které tkví ve směrnici o službách. A přitom je potřeba plně zavést do praxe zásady které už 50 let podpírají Evropskou unii v jejím středu. Musíme mít transparentnější legislativu, kvalitnější legislativu pro všechny zainteresované strany, pro všechny ty, kteří poskytují služby v Evropské unii. A proto je potřeba směrnici o službách transponovat. A sice transponovat i adekvátním způsobem. Termín pro transpozici byl 31. prosince loňského roku. A já musím přiznat, že ještě ve všech českých státech plně transponována nebyla. A proto bychom se měli postarat o to, aby transponována byla a byla transponována adekvátním způsobem. A potom bychom měli vyhodnotit tento proces tak, jak je to uvedeno v článku 39 směrnice to hodnocení nebo posuzování právě probíhá. A my doufáme, že na příští radě pro konkurenceschopnost budeme moci konstatovat, že došlo k pokroku. Už jsme to zařadili na pořad jednání 25. a 26. května a budeme se tedy zabývat tím, jak proběhla transpozice směrnice o službách. Dále bych se chtěl zmínit o směrnici o pozdních platbách v obchodních transakcích. Je to důležité také v kontextu současné hospodářské krize. Pozdní platby velmi často znamenají, že podniky nemají dostatečný cash flow a mohou dokonce vést ke krachu společností se všemi sociálními dopady, které to znamená. A španělské předsednictví je toho názoru, že je potřeba tuto směrnici začít provádět, aby to pomohlo malým a středně velkým podnikům. Vzhledem k tomu, že jsou to právě ony, které vytvářejí pracovní místa. Rada na té směrnici v současnosti pracuje. Doufáme, že budeme moci spolupracovat s parlamentem, zejména s tímto výborem a brzy dosáhneme dohody. Ještě ale pořád existují některé odlišné názory na několik aspektů této směrnice, zabývá se tím několik skupin pracovních. Já v každém případě doufám, že se nám podaří nalézt řešení, které bude uspokojivé pro všechny. Když probíhala neformální jednání se zpravodaji tohoto výboru, a já doufám, že v nejbližší možné době se nám podaří dosáhnout dohody a že budeme moci implementovat tuto směrnici. Je rovněž velmi pozitivní, že parlamentní výbory již předložily své pozměňovací návrhy. A teď se dostávám k právům duševního vlastnictví. Myslím, že to je věc, která nás všechny velmi zajímá. Týká se to samozřejmě také padělání, piráctví. A to jak v Evropě, tak i mimo Evropu. Víme, že to může mít ničivý dopad zejména na společnosti, které vytvářejí inovace. A inovace je jeden z hlavních prvků budoucí evropské strategie pro růst a zaměstnanost. Kromě tohoto může vést k ohrožení zdraví a pracovních podmínek evropských občanů. A proto proti této metle musíme bojovat, protože to ohrožuje naši schopnost inovovat. Zasedání rady se tím již zabývalo, diskutovalo se o sdělení komise a rada přijala také usnesení, ve kterém zaujímá stanovisko k této problematice. Ráda také s potěšením konstatovala, že příslušná směrnice, jež byla transponována všemi členskými státy, a my plně podporujeme současné rozhovory, které by měly vést k multilaterální dohodě, která by měla bojovat proti padělání padělání a piráctví. Ta dohoda se jmenuje ACT a vyjednáváme se třetími státy a s dalšími partnery. Musíme zohlednit jejich stanoviska. Musíme vyhodnotit dopad, jaký to bude mít na obchod. A usnesení eh, Evropského parlamentu z minulého týdne je velmi důležitým nástrojem. Boje proti padělání a piráctví. Poukazuje se tím také na přispění Evropského parlamentu k tomuto procesu. V této souvislosti bych se chtěl rovněž zmínit o patentech, o evropských patentech. Myslím, že všichni víme, o co jde. Ještě pořád se nám nepodařilo dovést eh, jednání k výsledku. Víme, že jde o zavedení komunitárního patentu. A já si myslím, že jakákoliv dohoda vedoucí k vzniku patentu společenství by mohla vést k novému vývoji, a proto si myslím, že je potřeba zintenzivnit jednání, je potřeba vést dialog s komisí, s komisařem Barnierem zejména, tak, abychom ještě jednou nebo mohli opětovně nastartovat eh, celou tu diskusi. Je to samozřejmě otázka právní příslušnosti, k tomu Existuje soud v Lucemburku a my doufáme, že se nám podaří celé téma znovu nastartovat a přijít s nějakým přijatelným řešením. Díky Lisabonské smlouvě je parlament jedním z zákonodárců také v této oblasti a španělské předsednictví by rádo vedlo dialog o evropském patentu s parlamentem. A teď k autorským právům. Rada i parlament navrhli řadu změn v příslušné směrnici. Je to věc, která je v jednání a komise bere na vědomí stanovisko parlamentu a sice v tom smyslu, že je potřeba mít efektivní kontrolu práv, autorských práv, protože nám všem jde o to, jak podpořit tvořivá umění. Myslím, že v současnosti se nacházíme ve velmi obtížné době. Ale také to může znamenat eh, velkou příležitost, která by mohla vést k posunu u celé řady věcí. Víme, že procházíme hospodářskými obtížemi, ale přitom všem máme nástroje pro efektivní spolupráci A proto si myslím, že všechny vlády členských zemí, jakož i evropské instituce, by měly spolupracovat na tom, abychom dosáhli konkrétních výsledků a aby z celé krize eh, bychom mohli to nejvíce využít. Je to poprvé, kdy integrovaná Evropa se potýká s těmito problémy, ale já doufám, že v budoucnosti se věci výrazně zlepší. Uh, Děkuji panu státnímu tajemníkovi za velmi obsáhlé, obsáhlý úvod a přehled o základních otázkách. Já vím, jak jsou tyto věci pro vás důležité mě velmi zaujal váš popis vnitřního trhu. Vy jste říkal, že je to jeden z pokladů Evropské unie. Myslím, že s vámi budou mnozí souhlasit, ale velmi často je ten poklad ukrytý a měli bychom ho odhalit tak, aby ten poklad mohl zazářit v celé své kráse. Myslím, že bylo také zajímavé si vyslechnout, že 25. a 26. května vám eh, profesor Monty podá zprávu. My jsme se na tom také podíleli a byli bychom rádi, kdyby i parlament mohl mít nějakou schůzku s radou a s profesorem Montym, abychom společně mohli přispět k tomu, aby ten poklad byl sdílen skutečně všemi v Evropské unii. Dnes je tady několik kolegů, kteří určitě budou mít na vás otázky nebudou budou mít připomínky za jednotlivé politické skupiny. Pan Korea de Campos, pan Buzoj, pan Schwab eh, na čas odešel, pan Transafilides. Nejprve pan Korea de Campos za SAD a potom pan Arias. Eh, určitě, pokud bude chtít, tak také, se, také může dostat slovo. Pan profesor Campos. Děkuji, pane předsedo. Pane státní tajemníku, já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste se věnoval tolika tématům ve svém projevu. Nastěnil jste celou řadu různých projektů, jejichž rozsah je obdivodný. Já si myslím, že ta metafora pokladu a to, že tento poklad by měl být odhalen, vzhledem tomu, že je jako kdyby zakopaný, je velmi výstižná, že bychom se měli postarat o to, aby se všichni z toho pokladu měli svůj podíl. Já mám na vás jednu otázku, týká se směrnice o službách. A hodnocení transpozice této směrnice. Vím, že ideologicky vzato je to velmi obtížná směrnice a že její implementace se vyžaduje hodně času. A proto bych se chtěl zeptat, jestli eh, už se podařilo z té směrnice odstranit její ideologický ráz. Víme, že to vedlo k velkým polemikám, a já bych se chtěl zeptat, jestli už se podařilo zbavit eh, toto téma ideologie. A ještě k léčivům. Já nevím přesně, jakou působnost této věci má španělská vláda. ale souvisí to s paděláním a s piráctvím. A v této oblasti, tedy v oblasti léčiv, se zdá, že španělské předsednictví tomu velkou pozornost nevěnovalo. A že se nezasazuje příliš o ochranu pacientů. A ještě mám jednu poznámku k pozdním platbám, Víme, že to je téma, o kterém se parlamentu velmi živě diskutuje. Někteří by možná chtěli minimalizovat sankce, které z toho vyplývají a mě by zajímalo, jak se na tuto problematiku díváte vy. No. A k elektronickému obchodování to sice není ve vašem portfoliu, ale Já jsem velmi rád, že jste se o tom zmínil a že jste vyjádřil podporu také pro evropský patent, protože to je věc, která nás trápí už dlouhou dobu. Španělské předsednictví jež zahájilo práci na provádění svého mandátu, který je daný Lisabonskou smlouvou. Máme také novou komisi, a já si myslím, že španělské předsednictví má před sebou celou řadu těžkých chvil. A pokud hovoříme o strategii pro rok 2020, tak by v jejím jádru měla být konsolidace vnitřního trhu. hospodářským oživením po konci krizi by naším cílem mělo být, měla být právě konsolidace vnitřního trhu. V souvislosti s tím bychom se také měli postarat o to, aby byla vymáhána současná legislativa. A já jsem velmi rád, že jste se zmínil o některých problémech s transpozicí, které jsou eh, nám známy již nějakou dobu. Týká se to směrnice o službách a směrnice o uznávání profesních kvalifikací. Je pravděpodobné, že vypracujeme zprávu o implementaci směrnice o službách A my v Evropském parlamentu o této otázce budeme také diskutovat. Pozdní platby jsou velmi dobrým nástrojem. Směrnice o pozdních platbách je velmi dobrý nástroj, jak zavést lepší disciplínu ve členských státech a já si myslím, že by to mohlo mít velmi příznivý dopad na malé a středně velké podniky, ale obecně i na podnikatelské prostředí. Myslíte si, že je kompromis možný v podobě společného stanoviska během španělského předsednictví? Další věc, o které jsme diskutovali na našem výboru, je směrnice o ochraně spotřebitelů. Včera jsme na půdě tohoto výboru diskutovali s komisařkou Redingovou A ta včerejší debata byla relativně skeptická k možnosti dosažení kompromisu. Zdá se, že jednání o této směrnice nebudou dokončena do konce španělského předsednictví a budou trvat ještě dlouho. Já si myslím, že vaše předsednictví by se mělo těmto jednáním více věnovat a pokusit se o co největší pokrok. Děkuji vám také za vaši iniciativu v oblasti evropského patentu. To je věc, o které se bavíme velmi dlouho a je na čase udělat s tím pokrok. Já teď ještě zhrnu eh, řečníky Arias, paní Verňo, pan Tarantifidis a pan Ekstrom. Eh, pan státní tajemník tady bude pouze do čtyř, takže bych byl rád, kdybyste eh, kladli stručné otázky jste trošku flexibilní. Tak to je dobře, říká pan předseda. Ale určitě vám nebudou vadit náročnější otázky. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Děkujeme, že jste mezi nás přišel a děkujeme také za vaše vystoupení. Vy jste mimo jiné mluvil o ochraně spotřebitele, o směrnici na ochranu spotřebitele a také o tom, že tam možná něco chybí a také o tom, jestli to má být maximalistická nebo minimalistická směrnice. Pokud má být maximalistická, tak eh, z hlediska transpozice potřebujeme jednu směrnici pro všechny země Evropské unie. A země, které mají maximální práva, by museli omezit a naopak. Takže je úplně jasné, o co jde. Co si myslíte vy, pokud je o transpozici této směrnice v případech, kdyby to byla směrnice založená na maximálních právech? Co by to znamenalo pro Španělsko? Byla by transpozice možná nebo ne? Já jsem se s panem státním tajemníkem dohodl, protože už jsme měli diskuzi s jeho kolegou o právech spotřebitele, že se zaměříme především na vnitřní trh, nicméně on nám jistě řekne, co si myslí o právech spotřebitele, pokud budete chtít. Paní Váňo. Děkuji, já bych chtěla poděkovat eh, paní státnímu tajemníkovi, současnému předsedovi rady. Velmi často se účastníte práce parlamentu, jak ve Štrasburku, tak tady na výboru. Máte za sebou hodně práce a to děkuji. Jenom velmi stručně eh, mi dovolte několik eh, slov. Hovořil jste o Mariovi Montimu, o Montim. Hovořil jste také o únavě z vnitřního trhu a myslím, že už do roku 2005 jsme svědky určité kampaně, která vede k tomu, že občané mají pocit, že jim je Evropská unie velmi vzdálená. Hovořilo se tady také o směrnici o službách a o tom, že je potřeba si ji pořádně vyhodnotit. Ale já si myslím, že tady ještě jedna oblast, která by mohla vylepšit vnitřní trh a přispět k hospodářskému růstu a k zaměstnanosti, ale také by mohla chránit eh, spotřebitele a to jsou služby ve veřejném zájmu. K tomu eh, existuje návrh směrnice, já se o to velmi zajímám. A mohlo by to souviset také s návrhem směrnice o přeshraničním poskytování služeb. Já si myslím, že prostřednictvím toho bychom mohli přispět k vytvoření tisíců nových pracovních míst a mohlo by to znamenat obrovský pozitivní dopad na každodenní život našich občanů. A Eh, vzhledem k tomu, že po vás bude následovat předsednictví Belgie, tak se ptám, jestli už jste o té věci s belgickým předsednictvím hovořili, jestli máte nějakou představu o tom, jak by eh, jste mohli tuto věc zapojit více a jak byste mohli zlepšit eh, vnímání vnitřního trhu v očích občanů. Děkuji, Bernadette. Pan Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu státnímu tajemníkovi za informace, které nám dal. Pokud je o to, o čem se bude jednat v nadcházejících měsících. Mluvil o tom, že profesor Monty se věnuje obnovené činnosti ve vztahu k vnitřnímu trhu. Znamená to, že zatím to všechno nějak úplně v pořádku neprobíhalo, některé věci musíme vylepšit. Pan státní tajemník, pokud to správně cituji, změnil vytvoření nového typu občanství, které bude mít vazbu na vnitřní trh. A to mě trošku znepokojuje, takovéto občanství. Pokud to bude znamenat, že z občanů se stanou pouzí spotřebitelé, a nebo se zohlední potřeby občanů, potřeby spotřebitelů. Protože je sice krásné, že bychom měli vnitřní trh, který by fungoval jako hodinky, ale nesmíme zapomínat, že ať budeme dělat cokoliv, musíme věci vylepšit, aby sloužily spotřebitelům. A o tom bych chtěl vědět víc. Děkuji. Děkuji vám. A Christian Engstrom. Děkuji. Pane tajemníku, Změnil jste dohodu akta a především to usnesení, které Evropský parlament schválil minulý týden, jak jste říkal, zdůrazňuje se tam úloha parlamentu a potřeba transparentnosti. Jaké konkrétní kroky španělské předsednictví plánuje, aby zajistilo, že Evropský parlament bude mít přístup ke všem nezbytným dokumentům a to co nejrychleji? Dobře. Děkuji kolegové, děkuji vám za otázky. A nyní je mým potěšením předat slovo státnímu tajemníkovi, aby se vyjádřil k těmto věcem. Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych toto kolo zahájil tím, že řeknu, že mohu souhlasit s tím návrhem, se kterým vystoupil předseda výboru, to znamená eh, s tím, že je potřeba, aby úzce spolupracoval parlament, nebo konkrétně tento výbor v Evropském parlamentu s radou, abychom znovu spustili a posunuli ku předu projekt budování vnitřního trhu. Neboli to, co já jsem označil za jakýsi poklad Evropské unie. A musí to být poklad co nejotevřenější a nejviditelnější. Pokud nám na tomto vnitřním trhu něco rezaví, nebo pokud se to skrývá v podzemí, pak je naše povinnost tyto věci odhalit. Aby tyto klenoty spatřily světlo světa. I v našem vlastním zájmu. Lidé říkali, že v Bruselu moc nesvítí sluníčko, ale já to vidím tak, že ano, takže tyto poklady, tyto klenoty vnitřního trhu musíme odhalit a samozřejmě musí sloužit občanům. A proto jsem také zmínil to, co uváděl řecký kolega. Zazněla tady celá řada dalších připomínek. v souvislosti se zprávou Maria Montyho. I pan předseda na to odkazoval. Co to může znamenat, pokud jde o otevírání nových příležitostí na vnitřním trhu? Jak nám to může pomoct vytvořit nějaký model pro další růst, pro interní produktivitu? To musí být klíčové na vnitřním trhu. Byla tady celá řada připomínek v tomto duchu. A já musím říct, že tuto zprávu sice zadal předseda komise, i rada se ji chystá analyzovat a bez pochyby to bude vynikající zpráva. My práci Mária Montyho známe. Víme, že výsledky jeho práce jsou výborné. A v diskuzích, které jsme s ním vedli, se ukázalo, že bez pochyby to všechno bude opravdu vynikající. Takže já nevím, co z toho nakonec vyplyne, především ve vztahu k Radě pro konkurenceschopnost. Nicméně jsem velice rád, že i Evropský parlament se do této debaty zapojil. A pane předsedo, rád bych vás také pozval na zasedání Rady pro konkurenceschopnost a na neformální rozpravu s Máriem Montym, tedy i za účastí Evropského parlamentu, aby se i parlament mohl vyjádřit. Protože u této nesmírně strategické otázky, otázky vnitřního trhu, protože vnitřní trh je jistě otázka strategické povahy mnohem víc než další věci, tedy v této debatě bychom chtěli úzce spolupracovat s ostatními institucemi, s komisí, s radou i s Evropským parlamentem. A proto vás, pane předsedo, vás, členy tohoto výboru, zveme, abyste také přišli na rozpravu s Máriem Montym, která proběhne za účasti zástupců jednotlivých vlád členských států EU. Zaznělo tady také několik připomínek, co se týče směrnice o službách. Mluvil o tom pan Coria de Campos. A také pan Bezdy. Směrnice o službách je klíčovým prvkem pokud jde o posílení vnitřního trhu. Skutečně to má klíčový význam. Je to vysoce relevantní směrnice, má nesmírně úzkou vazbu na srdce Evropské unie, na jádro Evropské unie. Zachází to nad rámec ideologické debaty, která by mohla zúžit naši vizi, pokud je o tuto konkrétní otázku. Takže co se mě týče z tohoto pohledu, pane Korio, je to natolik závažná, natolik podstatná záležitost, že opravdu musí proniknout do krevní soustavy celého ekonomického systému. A samozřejmě tyto věci mohou vyvolávat i strach v některých sektorech, v některých hospodářských odvětvích nebo i v některých částech společnosti, protože tato konkrétní směrnice vyžaduje určitý, určitou míru liberalizace v sektoru služeb. Aby se zvýšila konkurenceschopnost tohoto sektoru, abychom rozbili oligopolie, které existují z geografického hlediska. Je to směrnice, která má obrovskou moc transformovat. A musíme překonat odpor vůči ní. Pokaždé, když podnikáte ambiciozní kroky, objeví se určitý odpor. To je logické, to je přirozené. Nicméně v Evropské unii musíme proti takovému odporu národní povahy, proti takovéto úzkoprsosti bojovat. Musíme to překonat a musíme se snažit veškeré překážky vyřešit. To patří k té debatě, která probíhá před implementací směrnice a samozřejmě projevily se velice konkrétní překážky, které bylo třeba překonat a španělské předsednictví se k tomu jednoznačně vyjádřilo. Tato směrnice se musí transponovat. A musíme využít veškerý potenciál, který nám tato směrnice naskýtá. Potřebujeme další, silnější, robustnější růst. Toto jsou naše cíle v rámci strategie EU 2020. Potřebujeme posílit vnitřní trh, a já myslím, že toto je jedním z klíčových základních prvků této směrnice v rámci strategie EU 2020. Zazněly tu také odkazy na záležitost pozdních plateb, na tuto směrnici. Také se o tom mluvilo. Tato konkrétní směrnice je skutečně prioritou španělského předsednictví. Bez pochyby se jedná o směrnici, která bude příznivá zejména pro malé a střední podniky. Samozřejmě musí být příznivá pro ně, bude příznivá pro všechny, ale zejména pro malé a střední podniky. Bude pro ně přínosem. Pro malé a střední podniky, které mají menší kapacitu, menší schopnost řešit situace, kdy se dostanou do úzkých. A tuto směrnici tedy potřebujeme pro tento konkrétní účel a musíme ji uvést do praxe co nejdříve. A co my jsme chtěli? A v tomto smyslu odkazuji také na to, co říkal pan poslanec Bezdy. My chceme dohodu v prvním čtení. Ale stále ještě panují rozdílné názory, především pokud jde o nakládání se soukromými společnostmi a veřejnými orgány. Nebo pokud jde o rozsah implementace, pokud jde o otázku neschopnosti platit, platební neschopnosti. Tyto konkrétní věci tedy musíme překonat. A já myslím, že se předpokládá, že 8. dubna o tom budeme jednat a já doufám, že se dohodneme v prvním čtení. To by se rozhodně přálo španělské předsednictví. A je nesmírně důležité, aby se to podařilo. Tyto legislativní iniciativy se musí napojit na realitu Evropské unie, aby to bylo opravdu prospěšné pro občany. A tato konkrétní směrnice o opuštěných platbách právě k těmto věcem patří. Také se mluvilo o otázce evropského nebo komunitárního patentu. Tady bych rád poblahopřál předsednictví, protože udělat z toho prioritu bylo nesmírně důležité, aby bylo možné dospět k nějakému řešení ve vztahu k patentům. Už to má značné spoždění a my si myslíme, že se všichni musíme snažit o to, abychom dospěli ke komunitárnímu patentu. Bez pochyby to bude mít velký význam z hlediska konkurenceschopnosti. Na každém setkání s podnikateli se mluví právě o této věci. Protože ten systém, který platí teď, s tím, že v Měchově máme Evropský patentový úřad, je nákladný, není dobrý, není konkurenceschopný. A proto musíme přijmout příslušná opatření a my na tom pracujeme a velice úzce spolupracujeme s panem komisařem Barnierem. Co se spotřebitelů týče, Pan Pesty a pan Arias mluvili i o ochraně spotřebitele. Já jsem o tom nic neříkal, protože jsem se domníval, že už se o tom mluvilo. Ale samozřejmě rád k tomu něco řeknu, protože si myslím, že to je jedna z hlavních priorit. Takže nepřímo bych odkázal ještě na další věc, o které mluvil váš řecký kolega. On se ptal na vazbu mezi občanstvím a vnitřním trhem. občané z Evropy jsou samozřejmě i spotřebiteli. To patří k životu. Jsou prostě spotřebitelé. Takže když vznikají nějaké problémy, když někdo zneužívá svou dominantní pozici, když někdo porušuje práva spotřebitelů, A samozřejmě v Lisabonské smlouvě je také charta práv. O to v podstatě jde, pokud mluvíme o evropských občanech. Samozřejmě být občanem Evropy je mnohem víc, ale práva spotřebitelů jsou důležitá. Protože většinou znamenají regulaci vztahů mezi různými podniky, které jsou v různé situaci co se týče například eh, vyjednávací pozice. A proto, když regulujeme trhy, je velice důležité zohlednit i spotřebitele. A proto se domníváme, že je nesmírně důležité, abychom dál rozvíjeli směrnici o právech spotřebitelů, abychom vylepšili funkčnost vnitřního trhu. Patří tomu také právo na informace, právo na vrácení peněz v případě pozdní dodávky, právo na náhradu v případě vadného zboží. To jsou všechno práva spotřebitele a všechna jsou v této směrnici. A teď je nutné, aby parlament, rada a komise našli rovnováhu mezi těmito dvěma přístupy přičemž jedním je úplná harmonizace stávající legislativy a druhým je minimální harmonizace. My se v právě předsednictví budeme snažit najít tuto rovnováhu. A zařadíme to na program Rady 25. 26. května abychom se mohli dohodnout. A samozřejmě budeme, pokud možno, co nejvíce v kontaktu i s vámi, abychom této dohodě dospěli. Ano, samozřejmě bylo to řečeno, že se nám to možná za španělského předsednictví nepodaří uzavřít. Ano, ale zcela jistě chceme alespoň postoupit ku předu. A snad se nám tuto směrnici podaří uvést do praxe alespoň v rámci tohoto tria předsednictví. A pak jsou tady další konkrétní věci. Týká se to třeba lékařských léčivých eh, produktů, informací pro pacienty, Ta otázka informací pro pacienty není prioritou, ale ne proto, že bychom to nechtěli, ale proto, že mezi členskými státy jsou obrovské rozdíly a nejméně 20 členských států se domnívá, že toto není nejvyšší priorita. Budeme se snažit tento návrh přehodnotit a najít nějaký způsob, jak v tom pokračovat. Pokud jde o dohled nad léčivými produkty, domníváme se, že to snad bude přijato v prvním čtení. Samozřejmě jsou tady jisté technické otázky, souvisí to s komitologií. Ale máme výborné vztahy s parlamentem v této oblasti. A rozhodně se domníváme, že to můžeme urychlit. Já myslím, že jsem odpověděla na všechny otázky. Ještě tady byla jedna zmínka, zmínka o přeshraničních službách. Ano, samozřejmě souhlasím s tím, co bylo řečeno. Je to vynikající příležitost pro vytváření pracovních míst. A rozhodně to bude priorita i pro belgické předsednictví. A myslím, že to znovu podtrhuje význam směrnice o službách. A já doufám, že tuto směrnici co nejdříve transponují a uvedou do praxe všechny členské státy. Rozhodně to bude jedna z priorit španělského předsednictví. Myslím, že teď jsem tady odpověděl na všechny dotazy. A ještě jednou bych vám rád poděkoval za to, že jste mě sem pozvali. Doufám, že v jednání s vámi budeme pokračovat a doufám, že to také počátek období spolupráce v této strategické věci. Protože v této nové fázi Evropského parlamentu vyvstane celá řada nových věcí. Děkuji mnohokrát. Otázka transparentnosti dokumentů. Kolega Armstrong. Na to jsem zapomněla reagovat. Jednáme s Evropským parlamentem a snažíme se toto téma vyřešit. Budeme se snažit změnit nařízení nebo pravidla týkající se přístupu k dokumentům a v každém případě se budeme účastnit práce mezi institučního výboru. A předpokládáme, že svoláme schůze na květen, velmi rádi na tom budeme s vámi spolupracovat. Děkuji ještě jednou, pane státní tajemníku. Ukázal jste že máte dokonale zvládnuty tyto problematiky a že jste dokázal plně odpovědět na naše otázky. Děkuji také za to, že jste pozval parlament, aby se účastnil diskusí s panem profesorem Montym. Já myslím, že to bude velký pokrok v našich pracovních vztazích. A vaše natření pro vnitřní trh naplnilo naše diskusy poněkud novým slovníkem, co se týče vnitřního trhu, což určitě potěšilo kolegy, kteří na tom pracují. Děkuji za vaše nadšení a myslím, že jsme velice rádi, že rada se zajišťuje, rada se stará o to, aby transpozice této směrnice byla zajištěna prostřednictvím někoho v tak vysoké funkci jako státního tajníka pro evropské záležitosti. Takže vám přejeme Mnoho štěstí ve vaší práci během zbytku vašeho předsednictví a my se každopádně budeme snažit, co se týče směrnice o spoždění, spožděných platbách i v dalších oblastech. Práva spotřebitelů jsou možná trochu problematičtější oblast, ale myslím, že i to se řeší. Víme, že budete ve Štrasburku ještě předtím, než skončí vaše předsednictví. Vždy budete vítán v našem výboru. Přejeme vám mnoho úspěchu a prosím pozdravte také kolegy ministry a ministrině. My jsme si velmi všimli, eh, jak jsou angažováni v naší práci. Děkuji. Uh, Dámy a pánové, budeme pokračovat, protože před sebou máme ještě řadu zpráv a důležitých stanovisek k diskuzi. První se týká dokončení vnitřního trhu v oblasti elektronického obchodování. Spravodajem je pan Arias, Jedná se o první výměnu názorů. Máme tady stínové zpravodaje pana De Campose, pana Kreutzmana a pan Engstrom také, myslím, je stínovým zpravodajem pro tuto problematiku. Pan Tratofilidis tady není, pan McClarkin také ne, pan Sardiny také ne, ale v každém případě začneme. Dám slovo panu Ariasovi. Eh, Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat výboru za tuto příležitost ujmout se této zprávy z vlastního podnětu. Dovolte krátký úvod k oblasti elektronického obchodování v dnešní Evropě. Ve 21. století se díky novým technologiím zcela mění globální scéna. Internet byl opravdu revolučním krokem v lidských dějinách. Představoval revoluci i v obchodování s eh, službami a výrobky. Představuje řadu výhod pro spotřebitele. Existuje totiž řada firm, které prodávají své výrobky a zboží na trhu a zvyšuje se tím konkurence. Na druhou stranu spotřebitelé mají na výběr z daleko širší škály produktů a služeb. Toto obchodování je, vypros- je ku prospěchu i firem, protože jim to umožňuje dostat se na nové trhy, k novým klientům, což by jinak možné nebylo comercio electrónico está creciendo de un modo increíble y seguirá creciendo aún más. Elektronické obchodování narůstá exponenciálně a bude to taky pokračovat. Lidé se na internetu kupují letenky, dělají si rezervace, kupují si tam oblečení, film, filmy, hudbu. Takže elektronické obchodování se za poslední roky zásadně navýšilo a myslím si, že bude zaznamenávat tento nárůst i do budoucnosti. Nicméně elektronické obchodování sebou nese i nové výzvy. Je nezbytné, aby se Evropa byla schopna této nové ekonomické realitě přizpůsobit. Elektronické obchodování už Evropská unie reguluje několik let. Parlament přijal usnesení v roce 2007 a to opět na základě zprávy z vlastního podnětu. Evropská komise také v roce 2009 publikovala pracovní dokument, který analyzoval hlavní překážky, které stojí na cestě jak eh, spotřebitelům, tak maloobchodníkům. A v říjnu téhož roku připravili dokument týkající se přeshraničního transakcí, prodejů. Komise navrhla konkrétní opatření, která měla odstranit překážky elektronickým prodejům a je to sdělení, které bylo vydáno v říjnu roku 2009. Z tohoto dokumentu vyplývá, že před námi ještě stále stojí dlouhá cesta, než vybudeme skutečné elektronické obchodování v Evropě, kterému zatím spotřebitele z řady důvodů nevěří. Za prvé mají obavy z bezpečnosti svých osobních údajů, obávají se toho, že eh, nakonec koupí padělané zboží, a nebo to berou jako novinku, které třeba se obávat. Existuje řada dalších překážek, trhy jsou fragmentované, a máme nejednotnou daňovou a právní základnu. Nicméně potřebujeme v Evropě mít jeden digitální trh. Elektronické obchodování nám totiž může na pomoci k tomu, abychom si vytvořili skutečný evropský jednotný trh. Elektronického obchodování můžeme využít k tomu, abychom posílili základní svobody, ze kterých vychází Evropská unie, tedy mimo jiné volný pohyb zboží a služeb. Potřebujeme Evropu, která je vnitřně silná, ale zároveň Evropu, která je schopna konkurovat mezinárodně. Proto potřebujeme mít eh, jednotná pravidla, která nám umožní posílit v Evropě elektronické obchodování a která zároveň pomůže našim podnikům lépe konkurovat na globální úrovni. Potřebujeme evropská pravidla nejenom pro Evropu, ale také proto, abychom byli schopni konkurovat na globální úrovně. Musíme zlepšit a zvýšit důvěru jak eh, spotřebitelů, tak podniků v obchodování po internetu. Je potřeba, aby všichni lépe znali svá práva a potřebujeme komplexní úpravu pro celou Evropu, potřebujeme přistoupit k mezinárodním dohodám, na základě kterých by se naše podniky mohly chránit proti ztrátě konkurenční výhody. V tuto chvíli totiž na evropském trhu podnikají firmy ze třetích států přes eh, internet a porušují tím naše pravidla. Internet bude v nejbližší budoucnosti klíčovým eh, předpokladem úspěchu evropského hospodářství. Strategie Evropa 2020, kterou spustil pan Barroso, uznává, že posílení elektronické obchodování bude nezbytné. Chceme-li postavit znova evropské hospodářství na nohy. Ale musíme k tomu přistupovat z několika pohledů. Za prvé je potřeba posílit přístup na internet. Máte-li se na internetu kupovat věci, potřebujete mít spolehlivé připojení. Kromě toho je potřeba, aby více lidí mělo přístup k internetu, Je třeba zajistit, abychom měli rychlejší a spolehlivější přístup v zemích, kde stále ještě není dostatečné pokrytí internetem a to si myslím, že by znamenalo velký krok ku předu. Kromě toho musíme překonat fragmentaci internetového trhu. Existuje řada překážek v tom smyslu, že v určitých oblastech nejsou dostupné občanům určité služby přes internet. řada lidí se také nemůže koupit nebo pořídit služby přeshraničně, protože ty podniky poznají, ze které země vaše IP adresa. Pokud je to z jiné země, tak vás prostě před směrujou na eh, svou internetovou stránku ve vaší zemi. Přičemž víme, že je zakázáno diskriminovat eh, spotřebitele na základě toho, kde mají své bydliště. Kromě toho je také třeba provést novou směrnici o ochraně spotřebitelů. I to bude velký krok předu, poskytne to větší ochranu jak při podpisování smluv, tak i při řešení sporů mezi prodávajícími a kupujícími. Musíme tedy pomoci panu Švabovi dokončit eh, úspěšně jeho práci. Víme, že řada spotřebitelů nenakupuje na internetu, protože tomuto způsobu obchodování prostě nevěří. Mají pocit, že nejsou dostatečně chráněni, když si koupí něco od obchodu, který nevidí, protože prostě mají pocit, že se nedokážou přesvědčit o tom, že jim prodají přesně to, co jim prodat slíbili. Takže možná bychom mohli vymyslet a vyvinout eh, jakési označení, evropské označení kvalitních eh, prodejců, kteří prodávají po internetu, které by šlo ruku v ruce se sledováním kvality a zároveň bychom to mohli využít jako příležitost k zvyšování povědomí spotřebitelů. Kromě toho také potřeba, aby spotřebitelé více věděli o bezpečných způsobech internetových plateb. Je potřeba rozvinout iniciativy, které by dále propagovaly elektronické obchodování. Řada podniků se do toho nepouští, protože to je velmi složité. Existují například pravidla týkající se třeba daní a ta se velmi liší členský stát od členského státu a následně to dostává maloobchodníky do velmi těžké situace, je to těžkopádné a je to pro ně příliš drahé prodávat přes internet. Proto potřebujeme nová pravidla, která by podporovala elektronické obchodování. Určitě by to totiž bylo ku prospěchu spotřebitelů. Už třeba bychom mohli pomoci eh, při tom, že by se jednodušeji vykazovala DPH při prodeji na dálku. Můžeme vyřešit také problém dodržování autorských práv, práv z duševního vlastnictví, tak aby se eh, nestalo, že musí podniky stejnou věc platit několikrát v několika členských státech. Kromě toho bychom také mohli zlepšit mechanismy řešení sporů mezi prodávajícími a kupujícími. Kromě toho je také třeba na evropské úrovni vytvořit příslušné mechanismy pro ochranu mladistvých. Musíme je chránit před nebezpečným obsahem, ale týká se to třeba i možnosti koupit si online cigarety nebo alkohol. Tolik tedy pár závěrů. Doufám, že se mě podařilo obecně popsat situaci a všechny věci, které je třeba vzít v úvahu. Pochopitelně, že bych mohl hovořit daleko déle, dalo by se zmínit další věci, třeba jazyková otázka. Ale snad to, co jsem řekl, bude dobrým východiskem k další diskusi. Toto bych rád zahrnul do svého stanoviska a rád si vyslechnu vaše připomínky. Děkuji mnohokrát za velmi široké obsažné zhrnutí. Budeme mít diskusy stínových zpravodajů. Já vystoupím za svou skupinu. Paní McClarken totiž tady není, takže kolečko stínových zpravodajů, potom budeme mít otevřenou diskusi a musíme říci, že komise je tady zastoupena opravdu velmi silně. Všiml jsem si Davida Mayera, který se pravidelně účastní těchto schůzí. Kromě toho také vidím veterána z komise, který se účastnil práce eh, na směrnici o službách a ostatní vám představím později. David Mayer určitě dostane slovo tomuto důležitému sdělení. Nejprve dávám slovo panu profesorovi Camposovi. Queria começar por cumprimentar o relator Pablo Arias, que deu já um excelente contributo para o avanço dos trabalhos. E... Já vám děkuji. Nejprve bych chtěl říci, že děkuji panu zpravodajovi za skvělou spolupráci. A dále bych chtěl říci, že teď hovoříme o návrhu, který má obrovský potenciál. I když eh, samozřejmě jsme na pouhém začátku. Myslím, že jsme už ušli kus cesty a teď mi dovolte, abych řekl několik pozitivních a několik negativních eh, poznámek. Myslím, že je potřeba si jasně vyhodnotit situaci v oblasti regulace a také se podívat na to, jaký je objem obchodování na internetu. Podle nás prohled není příliš velký a mohl by být navýšen a elektronické obchodování by mohlo být mnohem rozšířenější. Mohlo by být prováděno mnohem více menších nebo transakcí s menší hodnotou například eh, lístky do divadla nebo do kina, knížky, CD, disky, všechny ty věci by se mohly obchodovat mnohem více na internetu, než tomu dnes. Mám jednu negativnější poznámku. Souvisí to s asymetrií elektronického obchodování v EU. Je obrovský rozdíl a eh, ekonomickém obchodování mezi severem a jihem Evropské unie. Možná, že to je také otázka přístupu k internetu. Tam, kde mají široká přes přístup, tak 80% eh, lidí si kupuje věci na internetu, zatímco eh, v jiných zemích například eh, tak dobrý přístup k internetu nemají a tím pádem nemají tolik příležitostí nakupovat a ani na to nejsou zvyklí. Měli bychom se tedy podívat, jaké proto jsou příčiny a zamyslet se nad řešeními. Možná, že by také potřebo, bylo, bude potřeba zavést jednotné DPH u, při nákupu na internetu. tomto okamžiku musíte mít místě bydliště účet, aby vám mohl být, mohlo být doručeno to, co jste si koupil na internetu. Musíme to změnit a musíme mít záruky a větší jasnost pro spotřebitele. Samozřejmě, že za elektronické obchodování nezodpovídá pouze tento výběr, ani to nespadá pouze pod jednou komisaře, je to Multidisciplinární otázka. Myslím, že si ale všichni uvědomujeme, že nám to nabízí spoustu příležitostí. Děkuji, pan zpravodaj nám popsal, v čem leží problémy. Podle mě jsou dvojí. Jak vytvoříme důvěru u těch, kteří si objednávají zboží na internetu a jak vytvoříme důvěru u těch, kteří zboží dodávají. Já se často kupuji třeba například lístky do metropolitní opery, když jsem v Americe, myslím, že vůbec není otázka důvěra, vím, že eh, se mi ta částka odečte z kreditní karty a potom, když jsem dorazím do New Yorku, tak eh, jdu pokladně a ty lístky si tam můžu vyzvednout. Takže si myslím, že elektronické obchodování eh, funguje klidně i přes Atlantik. mě to funguje i u jízdenek. Je možné si nechat UPS nebo jinou společností poslat jízdenky ve velmi krátké době. Včera jsme se také dozvěděli, že je to otázka eh, zodpovědnosti za zboží během doručování a v každé země to jinak. V Německu to má na starosti ten, který zboží dodává ve Francii, do ten, který zboží přijímá. A může se tedy stát, že někomu se odečte částka z kreditní karty, to myslím, že platby eh, problémy ne- nevytvářejí. A shrnout to jde tak, že potřeba zajistit bezpečné objednávání zboží. Co potom dělat, když to zboží má vady a dodavatel někde v zahraničí? Je možné to prostě poslat zpátky? A jak to vypadá s různými zárukami? Vzhledem k tomu, že harmonizace tady není, jestli platí záruky eh, zákazníka, který se koupil, nebo záruky prodejce. A dokud nevyřešíme všechny tyto věci, tak eh, se ani nebude více eh, lidí obracet na internet, aby si tam eh, něco nakoupili. Ale v každém případě je to na obou stranách otázka důvěry. A základní řešení bude spočívat v tom, jak tu důvěru zajistíme. Dodavatel samozřejmě chce mít jistotu, že dostane své peníze, ale co se potom bude dít v případě reklamací, co se bude dít v případě, kde to zboží nedorazí a ve kterém okamžiku je možné se stáhnout platbu, kdy je možné, co se děje při stornu a tak dále. To všechno jsou věci, které potřeba vyřešit, pokud chceme, aby elektronické obchodování bylo rozšířenější. Slyšeli jsme že to zatím není příliš dobré, ale všechno to jsou věci, které lze řešit elektronickými e, fakturami, harmonizací DPH. Pokud se nám to podaří, tak obě strany budou mít důvěru. A lidé se nebudou bát si objednávat tak něco ze zahraničí. Víme, že i dodavatele kolikrát eh, se k tomu staví velmi zdrženlivě, protože si nejsou jistí tím, co se stane. Christian Engström. Děkuji. Já v podstatě souhlasím s panem zpravodajem. Velký problém je skutečně důvěra spotřebitelů. Důvěru spotřebitelů nemůžeme nařídit, to se vytváří velmi dlouho, ale každopádně to můžeme usnadnit. A také dobré spolehlivé připojení Fragmentace je také problém. Takže s základní věcmi souhlasím, ale chtěl bych ještě zdůraznit jednu oblast, která se týká roamingu. Dat. V současnosti je velmi drahé. Eh, připojit se přes mobilní telefon k internetu, když jste v zahraničí, Kolikrát to může být i 3000 euro za gigabyte. A já mám pocit, že jste připravili nařízení, které by to omezilo na 1000 euro. Jde to správným směrem, ale ještě pořád je to hodně peněz. Já jsem někdo, kdo věří eh, ve fungování trhu a je pro mě záhodou, jak k, proč to vlastně operátoři dělají, protože na tom nemůžou nic eh, vydělat. Nikdo to eh, při těchto cenách používat nebude, pokud se to nestane nějak náhodou. Takže operátoři na tom nevydělávají, ale ani to je nevede k tomu, aby ty ceny snížily. Je to pro mě náhodou, ale nevím, co s tím. Možná, že bychom mohli zvážit regulaci této oblasti, abychom ty ceny snížili na rozumnou úroveň. Tisíc euro za gigabyte je pořád obrovská cena, je to více než stonásobek toho, co by bylo rozumné za to platit. Já bych byl velmi rád, kdyby to telekomunikační operátoři byli schopni vyřešit sami, ale pokud se jim to nepodaří, tak eh, bychom s tím něco měli dělat my. Myslím, že by to pomohlo jak spotřebitelům, tak i operátorům, protože by mohli začít vydělávat. To je můj návrh. Při menším. Děkuji. Samozřejmě, že eh, by to mohlo být ještě dražší, kdyby parlament se tím nezabýval také dostupnost spektra, eh, telekomunikační sítě příští generace, to jsou všechny věci, které nespadají zrovna do práce našeho výboru, ale jsou to věci, které jsou také zajímavé. Dovolím si pouze říct, že teď není dostatek spektra pro dano, dátový roaming. Nicméně tam, kde se podaří to zajistit, tak tam jsou ty ceny nízké. Já bych chtěl ještě říct několik slov jako stínový zpravodaj této otázce. V první řadě bych chtěl poděkovat generálnímu ředitelství pro vnitřní trh za to, že se začali seriózně věnovat tomu, o čem je přeshraniční elektronické obchodování na vnitřním trhu. A na našem výboru bychom měli jasně říci, že v té zprávě pana Aliase to objevuje, že tady nejde o Ehm, nějaké zbytečné eh, formální cvičení, ale jde tady o skutečný dopad, jaký to bude mít na vnitřní trh. Vím, že se objevuje spousta elektronických eh, projektů, prestižních, ale eh, já si myslím, že je to mnohem prostší. Jde tady skutečně o dokončení vnitřního trhu. Je to podle mě velmi realistická, rozumná zpráva, ale i tak bych chtěl upozornit na to, že většina klíčových nástrojů, které se tady objevují, vůbec nejsou nové. Jsou to věci, kterými, na, na kterých dřeme už celou řadu let. A směrnice o službách je v tom naprosto zásadní. A to, co se tam říká o nediskriminaci kupujících eh, z důvodu jejich eh, trvalého bydliště nebo místa pobytu. Je tam upravena a pan státní tajemník, který tady byl, se k tomu vyjadřoval také velmi jasně. Komise by měla členským státům poskytnout pokyny eh, pro implementaci, která měla být dokončena do roku 2009. Já si nejsem jistý, to tak skutečně bylo. V každém případě bychom Eh, to měli prosadit na program eh, ředitelství. Dále tady směrnice o nekalých obchodních praktikách. To, v tom se také vyznáme, pan Žován, který je tady také. Komise slíbila do roku, konce roku 2009 poskytnout zase eh, pokyny pro výklad těchto ustanovení a myslím, že to tak ještě nebylo, ale uvidíme. Komise k nám, nám k tomu určitě něco řekne. Takže můj pocit eh, ze všech těch důležitých věcí, které jsou tady uvedeny, je to, že souvisejí s klíčovými legislativními nástroji, které jsme již přijali, ale trošku to drhne eh, v případě elektronického obchodování. A další věc, na kterou vás jsem tě upozornil, protože tady je David Mayer a my jsme s ním hovořili o hodnotících spotřebitelských tabulkách, Souvisí to s vertikálními omezeními a s tím, že kolikrát si spotřebitelé nemohou něco koupit levněji na internetu, a to proto, že ty webové prodejní portály eh, buď mají geografické restrikce a nebo neumožňují eh, eh, si někomu koupit něco levněji, pokud pochází z jiného státu my jsme specificky žádali o to, aby eh, elektronické obchodování bylo začleněno do těch hodnotících potřebitelských tabulek. Podle mě to další blok eh, vnitřního trhu. Je potřeba, abychom aplikovali zásady hospodářské soutěže i v této oblasti. Pokud se nám to nepodaří, tak eh, pokroku nedojde. Také platební systémy, logistika, technické bariéry jsou rovněž věci, kterým se věnujeme už řadu let a já doufám, že se nám podaří demystikovat celou tuto oblast v tom smyslu, že se lidé přestanou myslet, že je to nějaká zvláštní oblast eh, pro nákup zboží. Doufám, že to budu považovat za běžnou součást svého nákupního chování. To bychom měli zdůrazňovat. Podle mě to není projekt, který by spadal do digitální agendy. Není to ani nějak výrazně projekt, který by souvisel s dalšími věcmi, ale jde o to, abychom propojili konečně věci, které jsme již jednou vytvořili. Měli bychom odstranit jakési pozlátko toho internetu. Někteří lidé se zbytečně bojí. pokud budou moci zákazníci skutečně vybrat nejlepší nabídky, budou moci porovnávat ceny na internetu, tak eh, a potom si například budou moci vyzvednout to zboží v místním nějakém skladu, tak jim to usnadní život. Ale otázka spotřebních práv, spotřebitelských práv musí být vyřešena jednotně pro všechny tyto transakce. Kolikrát mohou si něco koupit na internetu, ale fyzicky se to vyzvednou z místního skladu. Ale jaký to bude mít dopad na spotřebitelská práva a jaké jsou rozdíly mezi přímým prodejem a prodejem na dálku, to všechno jsou věci, které jsou problematické. Myslím, že pan Arias má před sebou hodně práce a doufám, že některé si věci zohlední. Tím jsem tedy já eh, skončil jako stínový zpravodaj, chtěl poprosit Davida Mera, aby zareagoval na to, co tady zaznělo. A pan Arias na závěr celou diskusi shrne a možná, že také se zmíní o tom, jaký měl být časový plán. Takže pan uh, Mayor. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za velmi užitečný příspěvek do této diskuse. Já bych chtěl zareagovat na vaše vystoupení. Myslím, že máte naprosto pravdu v tom, že přeshraniční elektronické obchodování někdy zní eh, jako věc pro velmi malou vybranou skupinu lidí, kteří tráví hodně času na internetu nebo jsou to cizinci, ale eh, vůbec to není žádná výjimečná věc, je to věc, která by měla být jádro vnitřního trhu. A rád bych vysvětlil, proč. Pokud spotřebitelé vidí nabídky za některé produkty na internetu, tak by ty informace měli využívat i mimo internet a měli by vyjednávat s lidmi v kamenných obchodech a snažit se snížit ceny. A my jsme zjistili v našich průzkumech, že to spotřebitelé skutečně dělají. Podívají se na internet, na to, co kolik stojí a potom tu informaci využívají i při nákupu mimo internet. Takže je tady souvislost mezi tím, co se děje na internetu a co se děje mimo internet. Což nutně neznamená, že všichni musí všechno koupit na internetu. Týká se to jenom eh, malé skupiny zákazníků, kteří jsou si vědomi, co všechno je k dispozici na internetu a kteří to potom používají i jinde. A když sledujeme ceny zboží a když sledujeme, jak se chovají, eh, jak se chová malý obchod, tak eh, zjistíme, že ty ceny se k sobě přiblížily, protože Eh, obchod má zkušenost s tím, že zákazníci za, těmi, za nimi chodí s vytištěním ceníkem z internetu a říkají, tolik to stojí na internetu. A proto se to musí přibližovat. Eh, já tedy si myslím, že to skutečně není jenom pro několik málo lidí, ale mělo by to mít dopad i na běžné lidi, kteří vůbec internet nemají a kteří si všechno kupují v obchodu za rohem. A, eh, takže ten dopad je velmi široký. Na první pohled se to možná může zdát jako velmi technická, specializovaná věc, ale ve skutečnosti to tak není. Je to problematická samozřejmě záležitost, má to mnoho aspektů, souvisí to s různými předpisy v různých oblastech, souvisí to s důvěrou, jak spotřebitelů, tak dodavatelů a e, těžko se to analyzuje. Je samozřejmě evidentní, že musíme jednat na obou stranách této rovnice. Když jsme zkoumali otázku přeshraničního obchodování na internetu, tak jsme si všimli, že zákazníci se to pokoušejí. My jsme eh, provedli několik tisíc pokusů se koupit něco přes hranice eh, v nejrůznějších eh, kategoriích výrobků a v 60% případů nám firmy odmítly něco prodat přes hranice. Buď to odmítly dodat, anebo to odmítly prodat. Takže je evidentní, že to nefunguje. A další frustrující věc na tom je to, že klinické okurování pomalu začíná fungovat. Myslím, že pomalu narůstá objem prodeje na internetu. Když se podíváme na ochotu zákazníků si něco kupovat ve vnitrostátním nákupu, tak to eh, se začíná zlepšovat, ale v přeshraničním styku to pořád nefunguje, tam se tam to stagnuje. Vím, že lidé se častokrát pokoušejí si něco koupit, ale prostě to není možné. Pokud například žijete ve velkém českém státě, tak to pro vás ani tak nic moc zvláštního neznamená, protože jste na velkém trhu, tam v konkurence můžete se vybrat. Ale pokud jste z maločenského státu, tak eh, u vás doma není moc příležitostí k elektronickému obchodování, pokud se například na Kypru nebo na Maltě, tak nemáte zase tolik možností na internetu a eh, spoleháte se vlastně na to, že eh, vnitřní trh bude fungovat ve váš prospěch. Takže bychom se měli zaměřit na malé členské státy. Pokud to tam začne fungovat, tak se tím dramaticky zvětší počet volby, nebo počet různých možností, ze kterých si budou moci vybrat. Netýká se to tady jenom malých členských států nebo těch, které, které jsou na okraji Evropy, ale například v Belgii mají obrovské problémy, když si chtějí koupit něco eh, na internetu z Francie, z Německa nebo se Spojeného království, protože ani z těch zemí kolikrát do Belgie nechtějí dodávat. Je to naprosto zásadní věc eh, pro dobré fungování vnitřního trhu a také to zásadní pro inovace malou obchodu. Měli bychom eh, o tom přemýšlet, je to obrovská součást naší ekonomiky a elektronické obchodování má obrovský vliv i mimo internet. Děkuji vám za pozornost. Mnohokrát děkuji. A na závěr dám ještě znovu slovo panu zpravodaji, panu Ariasovi, ale nejprve projdu termíny abychom se zjistili, jestli s tím souhlasíte. Takže do 7. května pošlete návrh zprávy k překladu. 27. a 28. to projednáme, tam toho budeme mít hodně, doufám, že to stihneme. Lhuta pro pozměňovací návrhy 5. květen ve 4 hodiny. 2. června budeme projednávat pozměňovací návrhy, 4. května budeme hlasovat a na plenárce budeme hlasovat v září červenci nebo v září, spíš v září. Dobře, takže máte na slovo. Děkuji, pane předsedo. Já nechci nic měnit, ale ten 7. duben, to je termín, kdy musím odevzdat tuto zprávu na překlad. A pak budeme potřebovat 10 dnů navíc, pokud jsem to správně pochopil. Podle mě ten dokument nebude do 17. dubna hotový v takové situaci. Takže především bych chtěl všem poděkovat, všem, kdo se vyjádřili, a také stínovému zpravodaji i komisi. Chtěl bych zástupcům komise poděkovat za to, že sem dnes přišli. A já myslím, že obecně všichni nahlížíme na eh, myšlenku elektronického obchodování stejně. Já myslím, že tady je celá řada věcí, kterým se musíme věnovat v rámci elektronického obchodování. Několikrát se opakovalo jedno slovo, a totiž důvěra. Důvěra v celý systém. Ta je nutná, aby byl elektronický obchod účinný. A abychom dosáhli důvěry, potřebujeme dvě věci. A k těm se musíme vyjádřit. Propagace a informace o jednotlivých právech, která už teď platí v Evropské unii a která se mají, abych tak řekl, transponovat i do oblasti elektronického obchodování, jak už bylo řečeno. Týká se to mimo jiné práv spotřebitelů. Já jsem otevřený vůči všem názorům, které tu zazněly jak v tomto výboru, i v ostatních výborech. Abychom měli skutečně komplexní dokument. A navrhuji, že se se stínovými zpravodajmi budeme co nejčastěji scházet, protože to je opravdu velice důležitý dokument. Takže chci výboru poděkovat za tuto příležitost. Děkuji. Dobře, mnohokrát děkuji. Mimochodem, Pan Meyer nereagoval na moji žádost, pokud je o ty nekalé obchodní postupy, o ty pokyny, já nevím, jestli už je to hotové, nebo kdy to můžeme čekat. Ne, ty už jsou hotové a zveřejňují se teď. Můžeme vás poprosit, abyste nám je poslali? Děkuji. V každém případě chci všem mnohokrát poděkovat. Na základě této diskuze mi připadá, že nemluvíme jen o dokončení vnitřního trhu pro elektronický obchod, ale já bych také, dámy a pánové, řekl, že dokončujeme vnitřní trh s elektronickým urváním. A možná, že to by byl také vhodný název, ale toto bychom možná také mohli dát do naší zprávy. Takže děkuji zástupcům komise, děkuji panu Ariasovi, našemu zpravodaji. A nyní přejdeme k dalšímu bodu, což je stanovisko pana Engströma. Já myslím, že to je vaše první stanovisko v tomto výboru. A je to stanovisko, které se týká zprávy výboru pro průmysl, který je příslušným výborem v otázce internetu věcí. Takže dám vám chvilku, abyste mohli odejít, pokud odejít chcete. And I think uh, we have representatives of the Commission. Is, who is going to speak for... Kdo bude mluvit za komisi? Pan Mateo? Dobře. Vítáme vás. Right, I think, um, uh, can I just check? Já si jenom prověřím, kde tady ze stínových zpravodají. Paní Komiza ELS, paní Gepardová tu není. Bude někdo mluvit za SAD? Ne? Pan Mendes, je tady pan Mendes? A pan Kožušník. Dneska jsme tady bez stínu. Já určitě budu schopen za pana Kožušníka něco zaimprovizovat. Pokud se neobjeví, tak to udělám. A nevím, jestli tady pan profesor Klice Campos, nevím, jestli on byl pověřen tím, aby něco řekl za SAD, nebo paní Steinerová samozřejmě budou mít příležitost. Takže pane Extrome, máte slovo. Děkuji. Sdělení komise je celkem pozitivní. Není to až tak legislativní záležitost, já si myslím, že to nebude kontroverzní. A proto tady možná nemáme tolik stínových zpravodajů. Nebo tolik stínů. Měli jsme schůzku stínových zpravodajů, tam jich bylo poněkud víc a já jsem nabil dojmu, že to asi opravdu nebude moc kontroverzní. Jak už jsem říkal, je to pěkné sdělení komise. Napadají mě dva aspekty, které jsou velice důležité, které jsou zvlášť důležité pro tento výbor. První je samozřejmě aspekt ochrany údajů z hlediska spotřebitele. Protože pokud začneme vymýšlet systémy, které budou úplně všechno sledovat, v okamžiku, kdy můžete něco navázat na nějakou osobu prostřednictvím nákupu a podobně, stávají se z toho osobní údaje. A opravdu musíme zajistit, že veškerá nařízení toto všechno náležitým způsobem zohlední. To je jedna věc. A druhá věc, Zdůrazňuje to i sdělení komise, já myslím, že s tím prostě souhlasíme. A další věc, která v tom sdělení je, je to, že potřebujeme otevřené standardy. To je důležité. Za prvé, přímo z hlediska ochrany spotřebitele nebo spotřebitele, abychom měli informace o tom, co kupujeme, ale také, a to je možná ještě důležitější, nepřímo. Je to nepřímo podstatné pro vnitřní trh. Protože zejména pokud mají malé a střední podniky konkurovat v této nové oblasti, musí být ty standardy co nejotevřenější. Zaplatit nějaké 2000 eur za to, aby získali ty standardy, není příliš velká překážka pro velký podnik, ale pro malé a střední podniky to může být obtížné. Zase tady jenom souhlasím s tím, co uvádí no, sdělení v této věci. A pak možná ještě jedna poslední věc, Předpokládá to využití internetu a musíme mít na paměti, že některé státy navrhují, že určití lidé by měli být za určitých podmínek odříznuti od internetu. To je věc, kterou musíme být na paměti, až o tom budeme mluvit. To byly v podstatě všechny ty věci, které mě napadly, ale pokud chce ještě někdo další něco dodat, rád si to vyslechnu. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že jsou tady věci, které představují důležitou přidanou hodnotu pro příslušný výbor. Nyní paní Komi, jako stínová zpravodajka za ELS. Ano, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to, co říkal zpravodaj, pokrývá všechny aspekty, všechny věci, které musíme zohlednit. Musíme to podrobněji vyhodnotit. Samozřejmě náklady na internetové připojení mohou být vysoké. Je velice důležité, abychom měli celkové pokrytí internetem, pokud mají lidé využívat systém Wi-Fi, to je třeba jedna z možností, jak přistupovat k internetu bez použití kabelů. Je to flexibilnější a možná, že je to také snadnější z hlediska přístupu. A další otázka je soukromí, to je naprosto zásadní. Je to aspekt, eh, kde musíme být skutečně obezřetní, protože jinak nebudeme mít dostatečné bezpečnostní záruky, které jsou tak zásadní. Chce se vyjádřit ještě někdo další? Jménem těch nezastoupených, neboli SAD a nebo liberálů, kteří tady nejsou vůbec? Katrin Štálerová něco řekne, já něco řeknu za ECR, ale nejprve vy. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji za to, že nás seznámil se svým přístupem i stínové zpravodajce. Jenom dvě věci krátce. Souhlasím s tou otázkou soukromí. To je vždycky určitý problém a výzva. Mluvili jsme o tom i včera, když jsme mluvili o právech spotřebitelů a této směrnici a také o nákupech na internetu. Ale další věc, podle mě, také souvisí s přístupem k internetu a všemi těmito věcmi. A jsou to náklady, souvisí to s otázkou začlenění. A bude to souviset i s tím, co je ve zprávě, kterou mám na starosti já. Jde také o to, aby si to lidé mohli dovolit. Děkuji, Catherine. A možná ještě z mé strany několik připomínek. Já myslím, že další zajímavé aspekty z našeho pohledu, a mluvili už jsme o tom i předtím, je využití zařízení RFID a informačních zařízení pro zprávu toku zboží a pro celý ten komerční provoz vnitřního trhu. A samozřejmě lepší je to logistický systém dává to také spotřebitelům hodně informací o produktech. Mluvili jsme o označování. Pan Mendes včera zdůraznil, jaké problémy souvisejí například s komplexním označováním, s komplexními etiketami třeba na malých oděvech. Ale pokud spotřebitelé chtějí informace, toto může být důležitý způsob, jak jim ty informace předat. Ale eh, jak také pan Mendes říkal, pokud se to dá vysledovat k ním osobně, možná si nebudou přát, aby někdo dál sledoval jejich nákupy, až opustí obchod. Takže jsou tady dva aspekty. A také jde také o informace o komplexních produktech, jako jsou třeba automobily nebo domácí spotřebiče. Ty mohou být například předmětem nějakých bezpečnostních pozornění nebo softwarových updateů. A z toho může plynout přínos pro spotřebitele, pokud budou mít přístup k takovým informacím a je to dosti dobře možné. že váš domácí systém Wi-Fi by mohl všechny tyto věci sledovat, abyste měli tyto informace okamžitě po ruce. A buď vás potom upozorní na problém, nebo dokonce upozorní dodavatele produktu, že je nějaký problém, aby se s vámi spojil a řekl vám, že třeba došlo k nějaké závadě, kterou je třeba opravit. Já myslím, že u všech těchto věcí jsou skutečně zajímavé možnosti pro spotřebitele, ale zároveň chceme, aby tyto informace byly chráněné, chceme mít možnost udržet to pod kontrolou. A důležitá je také bezpečnost sítí, které tyto informace poskytují. Já myslím, že toto všechno tady zaznělo, ale možná, že bychom se na to mohli zaměřit spíš z hlediska vnitřního trhu na prospěch našich kolegů. A pokud je o původ zboží a přeshraniční prodej, musíme zajistit, že výrobci produktů, které se posílají na jeden trh a pak se posílají dál na další trh, protože tam jsou ceny nižší, aby nevyužívali tyto informace v čipech, aby zmařili účel trhu. Jinými slovy, jsou tady věci, které přímo souvisejí se zprávou pana Ariase, která se týká konkurence hospodářské soutěže. Takže mnohokrát děkuji, pane Extreme, za to, že jste nás seznámil s návrhem vaší první zprávy a já myslím, že to bude rozhodně cený příspěvek. Nejprve dám slovo komisi a potom vás seznámím s harmonogramem a můžete reagovat. Takže můžeme si vyslechnout pana Matea. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme také panu Engstromovi za vynikající a stručnou prezentaci. Naprosto souhlasíme se vším, co jste říkal. A já myslím, že každý, kdo přispěl do této odpolední debaty, má stejný názor. Já k tomu v podstatě nemusím moc dodávat, jak, jste, jak už jsem říkal, to vaše vystoupení bylo velmi dobré, my s tím souhlasíme. Mám jenom tři připomínky. Očekáváme nejrůznější věci. Za prvé, chceme rozvíjet meziinstitucionální dialog. Už jsme se do toho pustili, už jsme někam dospěli. Při nejmenším v tomto výboru, ale máme tady řadu dalších výborů. Takže to je vítaný vývoj. A další věc, to se týká standardů. Je to otázka správného řízení a nejde to o sebe oddělit. Víme, že ty standardy na sebe mají vliv. Vy jste zdůrazňovala tyto standardy by se zdůrazňoval tyto standardy a to naprosto správně. Potom jde o ochranu údajů a v té věci eh, mezi námi je konsenzus, je to věc, kterou my považujeme za nesmírně důležitou. Eh, zdůrazňujeme to také v našem sdělení a určitě se to budeme vydávat i nadále, jak jsme to také dělali u doporučení, které jsme přijali loni v květnu. Týkalo se to ochrany osobních údajů eh, v, těchto, v této oblasti. Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, která není explicitně zmíněna ve sdělení, nicméně chceme tento signál také vyslat, je potřeba rozlišovat mezi internetem věcí, a RFID. Jeden věcí je nesmírně důležitý pro Evropu. Je to důležité pro evropský průmysl, pro vědu a výzkum. Do hry vstupují také mezinárodní partneři, ale je to jenom jedna z technologií mezi ostatními. Myslím, že tady celá škála různých koncepcí a různých technologií. Obě tyto technologie se zasluhují evropskou politiku, ale měli bychom mezi nimi jasně rozlišovat. A jinak tu politiku potom formulovat. Nemám čas, abych zacházel do podrobností u dalších věcí, ale samozřejmě pokud budete mít otázky, tak já vám na ně velmi rád odpovím. Uh, Mnohokrát děkuji. Za okamžik dám znovu slovo panu Engstromovi, ale nejprve vám potvrdím harmonogram. Uvidíme, jestli s ním bude souhlasit. Takže lhuta pro pozměňovací návrhy 19. března, to je za dva dny, v poledne. Potom posouzení pozměňovací návrhu 7. dubna, hlasování 8. dubna. Takže to proběhne velmi rychle protože ve výboru pro průmysl se má hlasovat 4. května, takže potřebujeme tento plán. Takže to uděláme všechno rychle. Chcete něco říct na závěr, nebo chcete říct něco dalšího, případně pro informaci, dám vám slovo ještě na závěr, abyste to uzavřel. Ne, já myslím, že už nic říkat nemusím. Rád bych všem poděkoval. A ano, ten časový plán je v pořádku. Ano, všechno je v pořádku. To jsem rád, že jste rád. My jsme spokojeni s vaší práci zatím. Děkujeme. A tím se dostáváme k poslední zprávě dnešního odpoledne, která je také na téma internetu a digitální ekonomiky. Týká se řízení internetu a jeho dalších kroků. Vidím, že už tady je paní Nýbl, pan Marko, kteří vím, že již dlouho se zabývají touto problematikou. Nevím, kdo vystoupí, ale za komisi. Pan Nýbl a pan Marko. Uh, oh, Máme spoustu času, jestli chcete, můžete klidně oba dva. Paní Style, předloží své stanovisko. Kdo je stínovým zpravodajem? Pokud vím, tak za svoji skupinu jsem to já. Máme tady někde seznam stínových zpravodajů? Zdá se mně, že ne. Kdo? Okay. Uh, who's, who is shadowing for, uh... Kdo je stínovým zpravodem za GUE? Pane Engstrom, jste stínovým zpravodajem? Určitě byste k tomu měl kvalifikaci. Klidně vás budeme jmenovat, protože máme pocit, že jste dobře kvalifikován k této záležitosti. Um, Liberálové nám tady chybí. Všichni ti, kteří zůstali, se mohou zúčastnit diskuse pan profesor Campos, jestli budete chtít. Tak nejprve vám slovo paní Styler, aby předložila své stanovisko. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji i vám, kolegové a kolegyně. Včera se se mnou setkala nástupkyně pana Barnie takže až eh, přijde, tak určitě bude schopna přispět k této diskusi, protože to naše včerejší setkání bylo velice užitečné. Tato zpráva reaguje na dokument komise, který se jmenuje Další kroky řízení internetu. A proč je to tak důležitá otázka? Když se na internet dívali jako na luxus, ale dnes už je internet tak nezbytnou součástí našeho života. A zásadně to změnilo náš život. Ale když se podíváme na dokument komise, tak zajímavé je, že tam jsou různá technická pravidla pro fungování internetu, který vypracovala pracovní skupina IATF, což není uh, státní orgán. A teď otázka je, jak se může státní sektor více zapojit do hlavně rozhodnutí kolem internetu a jak se lidé následně na ně mohou obracet, pakliže jsou nějaké problémy. Musím zmínit ještě dvě další organizace. A, a to IANA a to ICANN což je opravdu velmi jedinečný experiment v oblasti sebeřízení internetu, který fungoval velmi dobře. Je to v podstatě ne, nezisková organizace. Zajímavé je, že se v červnu setkají v Bruselu a proto v návrhu číslo 4 k tomu odkazuji. Ale když se podíváme na principy řízení internetu, eh, a myslím si, že je potřeba si to připomenout, tak v návrhu komise se hovoří o otevřené, interoperativní povaze internetové infrastruktury, kterou je třeba zachovat. Je potřeba uřídit stávající eh, požadavky po internetové kapacitě a vlády by se měly soustředit na hlavní otázky veřejné politiky v této oblasti. Více zainteresovaných stran se musí také zapojit do řízení internetu, ale v podstatě, ať už v této oblasti uděláme cokoliv, tak je především se potřeba postarat o to, jak budou naše návrhy fungovat v budoucnosti, v nejbližší budoucnosti, v 10, ve 20 letech. Je potřeba, aby probíhal dialog mezi jednotlivými vládami a aby probíhala vícestranná mezivládní spolupráce. Co se transparentnosti týče a odpovědnosti, tak to jsou další faktory, které je tady třeba zapracovat. Prostě je tady strašná spousta otázek. Dostala jsem dva týdny na to, abych to nějak sepsala. Musím říci, že v těchto sedmi bodech jsme se snažili nakombinovat ta hlavní témata. Tím hlavním je, že intenzivnější využívání internetu ze strany občanů, spotřebitelů, společnosti a orgánů přispívá k dalšímu rozvoji vnitřního trhu. O tom se hovořilo včera. Říkáme, že k zachování stability internetu, že vyzýváme k zachování stability internetu jako zásadního prostředku pro hospodářskou a společenskou činnost. Hovoříme o koordinaci koordinačních strukturách cílem zabezpečit příslušné veřejné zájmy. Apelujeme na Evropský parlament, aby se setkal a setkával každoročně se zainteresovanými stranami. A včera jsme o tom hovořili se stínovými zpravodaji za EPP. Říkali jsme si, proč vlastně nemáme každoroční rozpravu k těmto záležitostem, kde bychom si řekli, co se zatím stalo. A možná, že právě ICANN, a jejich červnové setkání v Bruselu by mohlo sloužit jako takováto příležitost k diskusi. Počítačová kriminalita, to je další záležitost, ochrana nezletilých osob. Vím, že stanovisko kulturního výboru a se k tomu vyjadřuje. Průmyslový výbor je gestčním výborem, řada výborů se k tomu vyjadřuje stanoviskem a vím, že jedním z témat je určitě ochrana osobních údajů a nezletilých osob. Je potřeba, aby také se zajistilo a hlad, aby se zajistil hladší průběh elektronického obchodování a aby na tento trh mohli vstoupit i noví aktéři. S tím, že vítám veškeré vaše připomínky od stínových zpravodajů i od jiných. Schůzku stínových zpravodajů jsme neměli z toho důvodu, že jsme měli hrozně málo času, to za prvé, a za druhé nebylo úplně přesně jasné, kdo bude působit jako stínový zpravodaj v jednotlivých skupinách. Takže rozhodně přivítám vaše připomínky. Příští týden je termín na pozměňovací návrhy. Takže děkuji, že jste mi dali příležitost se k tomu aspoň takto vyjádřit. Pokud budete mít eh, zájem, tak se podívejte na internetové stránky Združení ICAN, I-C-A-N-N se to píše. Já, pro mě to bylo také něco nového a velmi ráda jsem se poučila. Děkujeme, paní Styler. Mám pocit, že jste to pojala velmi dobře a dokonale jste zvládla všechny zkratky, což je určitě v této oblasti důležité. Já jsem tady jediný formálně ustanovený stínový zpravodaj, takže se k tomu vyjádřím a uvidíme, jestli, ale předtím ještě někdo jiný chce vstoupit do diskuse, třeba Kristian, tedy ten nově jmenovaný stínový zpravodaj. Dobře, jako nově jmenovaný stínový zpravodaj, souhlasím s paní zpravodajkou, myslím si, že to, co říkala, bylo velmi správné. Na internet je potřeba nahlížet jako na důležitou součást života společnosti, že to není jenom nějaká hračka, to se mě tam líbilo. Teď, co se týče ICANNu, tak aniž by byl odborník, tak mám pocit, že to je velmi neformální, ale přitom dobře fungující fórum. Možná bychom se do toho neměli příliš plést, to byl ten můj pocit, který jsem z této organizace měl. Takže v podstatě souhlasím se vším, co jste řekla. Paní Likrup možná by měla možnost se také k tomu vyjádřit. Bohužel jsme se k tomu dostali dosti brzy. Takže snad vaši poradci budou informováni o tom, jak tady probíhala diskuse. Já bych tady přispěl za svou skupinu a potom dám slovo vám. Musím říci, že mě to velmi zajímá z toho důvodu, že jsem se účastnil dvou ze čtyř for o řízení internetu, které zatím proběhly. Byla tam řada kolegů z komise, kteří jsou zde dnes zastoupeni, velmi aktivně se účastnili co se týče rozvoje řízení internetu, komise sehrávala velmi klíčovou úlohu. Tím, že se neustále angažovala v tomto procesu už velmi dlouhou dobu. Já jsem zastupoval parlament na dvou světových samitech o informační společnosti, z nichž vznikl tento proces. Dokument komise uvádí, že došlo k určitým důležitým vývojům. A já se domnívám, že stabilizace ICANN je důležitá. ICANN je totiž důležitý experiment, bezprecedenční experiment eh, samořízení eh, zdroje, který je pro svět tak důležitý jako internet. Soustředuje se na hlavní účel internetu a z toho důvodu asi tato organizace nebyla politizována. Chceme, aby internet zůstal otevřený, pluralitní. Na druhou stranu jsou lidé, kteří mají s internetem trochu jiné záměry a ti to chtěli, aby se internet více dostal pod eh, vládní kontrolu. Nové dohody se Spojenými státy jejich ministerstvem a obchodu, kde původně ICANN sídlil, Došlo k určitému přechodnému období, původně internet vznikl v Americe, pak se rozšířil někde jinde a přesto si myslím, že je velice důležité, abychom podporovali model řízení internetu jako korporace. Na druhou stranu je potřeba, abychom to nenechali jenom běžet. Je potřeba, abychom ten proces živili a aby lidé, kteří chtějí, aby se tento proces ubíral tímto směrem, byli v tomto podporováni. Jak Catherine říkala, existuje řada oblastí, které vznikly na základě této struktury. Za prvé to jsou technické standardy, o nich proběhla zajímavá diskuse tady a brzy se jimi budeme zabývat i ve své vlastní zprávě. Na druhou stranu je zajímavé, jak se vytvářely technické standardy pro internet jak to vlastně vytvářela skupina inženýrů a technologů, kteří prostě chtěli, aby internet fungoval. Ale proběhlo to na základě otevřených standardů. A tento parlament navštívil Berners-Lee, který v podstatě vymyslel koncepci eh, celosvětové sítě, tedy klíčového softwarového nástroje, který převedl internet na globální úroveň a umožnil nám dosáhnout na tento skvělý nástroj, na globální zdroj informací. Na základě softwaru, který a, je otevřený. Teď, co se elektronické obchodování týče, tak je potřeba, aby bylo dobře zabezpečeno. A jak říká paní Styler ve své zprávě, kontrola samotných jmen domén, prostřednictvím kterých lidé přistupují na internet, je obchodně velmi cenná. Také otázka ochrany značek. A třeba to, že e, někdo si nakup, že registruje si spoustu značek a potom to v podstatě lichvářsky prodává dalším. Proti tomu bude třeba bojovat. A existuje ještě řada dalších oblastí, ve kterých bude potřeba, aby vlády působily a stát působil. ICANN v loňském roce učinil důležité rozhodnutí. Já jsem tam tehdy byl s kolegy, přímo na té schůzi. A musím říci, že určitě stojí za to jít eh, na veřejnou schůzi ICANu, protože to je zcela veřejná záležitost. Oni se v podstatě rozhodují a ta jejich správní rada nebo to jejich představenstvo veřejně a vš- přitom, přitom je sleduje velké obecenstvo. A rozhodli se, že vydají řadu nových domén, domenových mentry přípon, třeba máme .eu e už, a zároveň abychom poprvé měli i přípony, které nejsou v latince. Takže třeba máme nové v čínském písmu. Z čehož jevně vznikne exploze v eh, počtu dostupných jmén domén. Co se týče našeho výboru, tak si myslím, že můžeme přispět touto zprávou Zpráva paní Styler se zabývala řadou věcí a možná bychom k tomu mohli pár věcí ještě dodat. Ale i tak mám pocit, že je to dobrý kus práce, který může jaksi zanechat naši stopu. Tolik tedy můj přístup, eh, tolik můj příspěvek jakožto stínový zpravodaj. Nyní pozvu a paní stínovou zpravodajku za EPP, kterou vítám jakožto novou poslankyni a, a předám jí slovo, aby splnila svůj první úkol. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já bych se nejprve chtěla omluvit za to, že jsem přišla tak pozdě. Eh, Tady nejenom vám, ale i ostatním se omlouvám. Zpravodajům. Eh, lituje mě, že jsem se nemohla vyslechnout vaše vystoupení. Přišla jsem tak o tu první příležitost Eh, byla jsem, zjistila jsem, že musím být na několika místech současně a prostě jsem to nezvládla. Abych ale nehovořila příliš dlouho, tak mi dovolte, abych se dostala k věci. Nejprve bych chtěla říci, že sdělení komise obsahuje celou řadu věcí, obecně velmi pozitivních což se také odráží v tom, že se tam hodně zdůrazňuje klíčová role soukromého sektoru v řízení, v rozvoji internetu a tak dále. To je podle mě naprosto zásadní a my bychom to možná také měli zdůraznit eh, ve stanovisku výboru. Protože by nám mělo jít také o posílení eh, role soukromého sektoru v řízení internetu. Myslím, že teď ani není žádný jiný model řízení, který by nám mohl nabídnout stejné záruky, stejné odborné znalosti, stejné technologie. Eh, například Ikan má odborné zkušenosti s technologiemi, které jsou pozoruhodné. To jsem tedy chtěla říct, abych zdůraznila roli eh, soukromého sektoru v řízení internetu. To ale neznamená, že bychom vůbec neměli hovořit o veřejné politice, veřejném zájmu. To je paralelní k tomu. Měli bychom také přemýšlet o tom, jak požadovat více zodpovědnosti, jak vytvářet mechanismy spolupráce s soukromými subjekty, které by měly skládat účty a které by měly přebírat odpovědnost v duchu velké transparentnosti, a e, dělat svěřené úkoly. Takže transparentnost, odpovědnost, to jsou klíčové pojmy, u kterých bychom mohli ještě věce zlepšit. E, nevím, jestli o tom hovořili ti před mnou, ale chci říci, že od té doby, kdy vyšlo sdělení e, komise, tak se věci zase pohnuly předu, protože došlo k podpisu nové dohody mezi ICANem a ministerstvem obchodu Spojených států. Jsou to všechno pozitivní věci které umožňují, že ICANN eh, může začínat eh, reformovat své instituce, eh, zejména může dostat své povinnosti být co nejtransparentnější, protože to je v naší diskusi také důležité. A možná, že bychom mohli požádat o jako zprávu o provedené činnosti těch čtyř review panels, Eh, vzhledem tomu, že Aiken eh, reformoval svou vnitřní strukturu, vytvořil tyto review panels, eh, revizní panely, které se zaměřují na jednotlivé oblasti, zabezpečení sítě a tak dále. Jsou to panely, které fungují od podzimu loňského roku a myslím, že by stálo za to, abychom se v tom lépe vyznali také to byla dobrá metoda spolupráce, aby nám poskytl nějaký přehled o, nebo zprávu o tom, jak věci fungují nebo nefungují. Vzhledem k tomu, že tyto panely eh, působí relativně nezávisle na ICANu. To jsou tedy věci, které bych ráda doplnila k eh, textu pana zpravodaje. A možná, že bychom také mohli se zabývat tím, jak nejlépe posílit roli vlád v této oblasti. A zase tím vůbec nechci spochybňovat současnou formu řízení internetu. Nechci, aby to vedlo k nějakému eh, nějaké polemice. Vůbec tím neodsuzuji ten současný systém, ale i tak bychom měli přemýšlet o zapojení, lepším zapojení vlád do řízení internetu. Možná, že by to mohlo proběhnout prostřednictvím organizace, která se jmenuje GAC, Government Advisory Committee. Je to jakýsi styčný orgán mezi vládami a ICANem. Možná, že tato organizace mohla být operativnější, efektivnější a měla by eh, se zabývat vztahy mezi ICANem a vládami. To je další osa, kterou bychom mohli zapracovat do našeho stanoviska. To všechno na multilaterálním mezinárodním základě. A neměli bychom se teď věnovat změně statusu ICANu. To, to je na teď není správný čas. Mohli bychom také více vystupovat jako zastánci naší vlastní role. Myslím, že pan, paní zpravodajka pardon, o tom hovoří e, u bodu 4, hovoří o účasti zástupce Evropského parlamentu na příštím zasedání ICANu, které se bude konat v Bruselu v černo. Já jsem naprosto pro. Myslím, že přítomnost na těchto mezinárodních setkáních ICANu by nám mohla dá také příležitost, jak zlepšit zastoupení parlamentu. A tak eh, bychom ti mohli ukázat, že si myslíme, že to fórum pro řízení internetu, které také několikrát sešlo, je velmi užitečné. Eh, dopad je velmi konstruktivní, pozitivní a i tady by si myslím, že parlament měl být systematicky zastoupen. tím by se zlepšila příprava. Já myslím, že to příští zasedání eh, tohoto fóra bude ve Vilniusu na konci roku a už na tom fóru by mohlo být eh, lepší zastoupení Evropského parlamentu. To bylo několik myšlenek, o které jsem se s vámi chtěla podělit. A dále a to se trošku týká té mechanické stránky věci, je, což je to, že naše stanovisko by mohlo být doplněno zmínkou o dodržování práv k duševnímu vlastnictví. To eh, by nám mělo žet na srdci, hodně o tom hovoříme a v kontextu internetu to platí stejně eh, dobře by to odrážet hodnoty Evropské unie. Ta zpráva jinak je samozřejmě velmi dobrá. Hovoří se tady také o boji proti internetové zločinnosti. A možná, že k tomu bychom mohli připojit to zmínku o duševním vlastnictví. A zdůrazně také důležitost internetu pro rozvoj vnitřního trhu. Je to samozřejmě elektronické obchodování, ale dále je to boj proti padělání, padělání zboží a pirátství. Internet hraje klíčovou roli pro další rozvoj vnitřního trhu, pro jeho lepší uspořádání, pro jeho lepší fungování. Víme, že tady vzniká celá řada praktik, které by někdy nemusely být úplně ideální. A proto je třeba bojovat. To je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuji panu, pardon, paní zpravodajce za to, že je připravena naslouchat. Já jsem o tom už několikrát hovořila a chci poblahopřát k tomu, že to zvládla všechno vypracovat v tak krátké době. Děkuji. Děkuji, děkuji vám za vaše vystoupení. Pan Žuvan, také jste na mém seznamu řečníků. Děkuji vám, pane předsedo. A pan Bozoj potom bude mít slovo. Já bych si také dovolil vystoupit, přestože nejsem si nový zpravodaj, a už jste říkal na začátku naší schůze, že máme hodně času eh, na toto téma. Já bych se chtěl zmínit o třech věcech eh, velmi stručně. Týká se to eh, trochu ikanu. Myslím, že podle všeho mm, se ikan vyvíjí velmi dobře, na tom se asi shodneme. A možná, že by stálo za to mít zprávu o té poslední fázi vývoje, jak o tom říkala moje kolegyně. Jak to říkala paní kolegyně, měla by to být zpráva relativně nová. Víme, že eh, Zatím to byla spíše americká vláda, která byla jediným partnerem do diskuze, ale ta situace se mění a já si myslím, že bychom mohli využít tohle zasedání, abych jsme získali více informací Druhá věc, která možná jde nad rámec tématu, ale možná, že teď je správný okamžik se na to ptát. Internet je také nástroj demokracie. Podobně jako to byl knihtisk a mm, knihy a rádio, televize a tak dále. A víme, že některé státy kontrolují internet, aby zabránili demokratickému životu, který my považujeme za normální a svobodu vyjadřování. A proto bychom se možná měli ptát eh, u tohoto stanoviska, jestli eh, dnešní systém řízení má dostatečné nástroje, a to i v zemích, kde eh, si to vlády nepřejí, aby, byla zajiště, aby bylo zajištěno svobodné šíření informací na internetu nemůžeme dostat žádnou z pohledu vnitřního trhu. Já si myslím, že to je sice naší hlavní roli jako členů výboru pro vnitřní trh, ale neměli bychom zapomínat také na obecné zásady eh, lidských práv, které platí v Evropě. A poslední eh, věc, kterou jsem říct, a to vás určitě nepřekvapí, to je otázka duševního vlastnictví. Tady se také při pojuji ke své kolegyně. Myslím si, že je trochu škoda, že v tom seznamu návrhu se to slovo neobjevuje. I to je něco, co je v našem genetickém kódu, velmi nás to zajímá, leží nám to na srdci, eh, pokud chceme Evropu modernizovat a měli bychom chránit eh, duševní vlastnictví i na internetu. A myslím, že bychom eh, měli být co nejvíce uspokojeni touto zprávou. Jsou to jenom dvě slova, duševní vlastnictví, se tady někdo objevil, tak já bych byl velmi, velmi rád. Yes. Mnohokrát no, děkuji, pane Žovane. Ano, máte naprostou pravdu. Je dobré zdůraznit tuto věc, to je skutečně v evropském zájmu. Pan Buzoj? Děkuji, pane předsedo. Já bych se k této věci také rád vyjádřil. Chtěl bych přivítat sdělení komise. a také návrh stanoviska paní Štalerové. Ta věc, o které se teď mluví, pokrývá většinu problémů, které souvisejí s vnitřním trhem a s ochranou spotřebitele. A já bych se rád zaměřil na body 5 a 7 k návrhu stanoviska paní Stajlerové. Já myslím, že boj proti počítačové kriminalitě sledem ke zvyšujícímu počtu osob, které mají přístup k internetu, se pojí s několika riziky. Především pokud je o osobní údaje a ochranu nezletilých. Já jsem spolu s vámi, pane předsedo, pracoval na telekomunikačním balíčku, neboli o směrni, na směrnici o e, univerzální službě o právech občanů a vzpomínám se na naše dlouhé diskuze, kdy jsme se museli snažit najít tu správnou rovnováhu. Na jedné straně, abychom měli odpovídající nástroje pro boj proti zločinu online a na ochranu osobních údajů, a na druhou stranu, abychom zachovali otevřenou povahu internetu. To je první otázka. Druhá věc. Pořád mluvíme o fungování vnitřního trhu a o rostoucím počtu přeshraničních transakcí na internetu a o elektronickém obchodování. To může být přínosem pro trh, může to být přínosem pro ekonomiku a celkově pro evropský trh. Nejde o decentralizaci této úlohy ale musíme věnovat větší pozornost bezpečnosti takových transakcí. Já si opravdu myslím, že pokud si budou evropští občané jistí, že údaje, které dávají podnikům pokaždé, když provádí nějakou online transakci, pokud by provoz těchto portálů byl bezpečnější, pak by i občané rádi nakupovali online. A prováděli by přeshraniční transakce, protože tím získávají čas a ušetří tím. A na závěr bych rád ještě jednou poblahopřál paní zpravodajce. Já předložím několik pozměňovacích návrhů, ale doufám, že se sejdeme na půl cestě. Děkuji. Chce se vyjádřit ještě někdo další? Dobře, paní Líbel vás, nebo pan Líbe za komise. Chcete ještě něco dodat? Dokrát děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem si všiml, že se tady hodně zdůrazňuje soukromý sektor, to, co my jsme uváděli v naší komunikaci ale současně si uvědomujeme, že je tady určitá úloha pro vlády. A to musíme zachovat, protože privatizovat nemůžeme všechno. A když se něco nepodaří nebo někde něco selže, tak nepůjdeme za nějakou společností někde v Los Angeles, ale půjdeme za parlamentem. Budeme se ptát, co udělal nebo co dělá proto, aby ochránil stabilitu takže je to jasné. A je tady další prvek, který se tady zdůrazňoval, mluvil o tom i Malcolm. Jde o přístup založený na více zúčastněných stranách. To znamená, že nebudeme mít jenom veřejný a soukromý sektor, bude tam i občanská společnost, je to takový jedinečný model. A já myslím, že to zdůrazněme proto, protože se to potom e, přenáší do toho fóra internetové zprávy. Pak tady byla otázka odpovědnosti a transparentnosti. To je něco, co se zdůrazňovalo. Jednali jsme o tom s vládou Spojených států ve vztahu budoucnosti ICANu. A když se tento proces zaváděl, ano, jistě musíme to sledovat. My se toho aktivně účastníme, snažíme se to utvářet a účastnit se toho. Jsem taková poznámka počaru V současné době, v dnešní době, bude zřízen ten první revizní panel pro transparentnost a odpovědnost. A ten potom musí pracovat opravdu rychle, protože musí předložit zprávu do konce roku. Takže dá to dohromady, trvalo hodně dlouho, dá to dohromady, kdo k tomu panelu bude patřit, musí to být důvěryhodné, musí to být transparentní. I pokud je o tyto panely. Takže samozřejmě komise je vždy připravená podat o tom zprávu. Pak je tady otázka IGF, otázka úlohy parlamentu. Parlament v podstatě nastavil jakési východisko na zasedáních IGF, protože parlament měl silnou delegaci na všech zasedáních IGF a skutečně to pozvedlo profil a důvěryhodnost Evropy na základě této účasti. Bylo to hodně jednání, hodně schůzek a projevilo se partnerství mezi komisí a parlamentem. Bylo to skutečně prospěšné a váš pan předseda byl také členem této delegace. A potom ještě pár věcí k některým z těchto návrhů. Mluvili jste o stabilitě? Ano, stabilita je leitmotivem toho, co se Evropa snažila prosadit na Světovém samitu pro informační společnost a komise v zdůraznila, že tyto závěry rady jsou pro nás opravdu důležité a samozřejmě důvěrnost informací je důležitým prvkem. Žádost o větší odpovědnost soukromých společností. Samozřejmě tady musíme rozlišovat mezi těmi, kdo podléhají národní suverenitě, neboli těmi, kteří mají CCTLD, to znamená domény na nejvyšší úrovni, jako třeba .be a podobně, anebo ty, kteří mají doménu .com. Ty nemusí podléhat jedné soudní příslušnosti, na ty se musíme dívat jinak. A předseda už říkal, že v tom procesu ICANN můžeme otevřít ty nové krabice, takzvaně, jsou to nové CCTLD, tam budou možná i nová geografická jména, třeba tečka Berlín, ale také značky, obchodní značky a další názvy, které určité věci vyjadřují. To je proces, o kterém se také bude mluvit v Bruselu. A tím se dostávám k otázce účasti parlamentu. Jak paní Stalerová správně říkala, v Bruselu proběhne setkání. Ta setkání jsou vždy otevřená. Můžete se zapojit a pan předseda už o tom mluvil. ale také, a to je vzácné, ten, eh, to zasedání poradního vládního výboru je otevřené. Je to pořád poradní výbor, o ničem nerozhoduje, ale už je to teď přístupné pro všechny. Všichni se mohou zúčastnit. Počítačový zločin, počítačová kriminalita a ochrana osobních údajů, ano, to je jasné. Tyto věci se také prolínají veškerými diskuzemi v ICANu. Na zasedáních ICANu je stále více zástupců orgánů činných v trestním řízení, abychom měli aktuální údaje. Snažíme se vždycky prosazovat to, že se nesmí obcházet platné zákony, které se týkají zachování důvěrnosti a osobních údajů. To pokračuje. Mluvíme o prostoru bez hranic ale zároveň platí právo té dané země. Takže to není společnost bez práva. Platí příslušné právo. Tady musíme být vždycky obezřetní, aby nedocházelo k obcházení pravidel pro zachování důvěrnosti a mm, předpisů pro ochranu údajů v Evropě. To je asi všechno, co jsem chtěla říct a chtěl bych poděkovat parlamentu za to, že se těmto věcem tolik věnuje, že se jim aktivně věnuje, především v IGF, kde máte skutečně vůdčí roli, co by parlament, a pomáháte prosadit přítomnost Evropy. Děkuji. Děkuji, pane Nibele. Já jsem byl svědkem vaší vůdčí role v IKF, takže je opravdu dobré, že náš výbor má možnost pochopit některé z těchto záležitostí. A nyní paní Štajlerová. Termíny. Teď tady máme lhůtu pro pozměňovací návrhy 22. března, jejich projednání 7. dubna, hlasování 8. dubna, protože výbor pro průmysl bude hlasovat 4. května, je to správně? Ano. Chcete to nějak zhrnout? Mám jenom jednu stručnou připomínku. Já to chápu tak, že to může být jakýsi neziskový model. A možná, že bychom to měli zohlednit. Ten neziskový model je také úspěšný. Díky tomu právě agent takto funguje. Já chápu, co lidé říkají o soukromém sektoru, samozřejmě to je důležité. Ale je tady i ten aspekt, že ten neziskový model je velice úspěšný, přestože je to nezávislá soukromá organizace. Já myslím, že všichni směřujeme stejným směrem, ale musíme ještě uznat, že toto byl úspěšný model pro tento konkrétní orgán. Já bych nechtěla, aby se to v tom ztratilo, protože někdy, když řeknete soukromý sektor, tak správně máte na mysli ziskové organizace, to je všechno v pořádku, ale myslím, že musíme také uznat ty další aspekty. To jsem jen chtěla připomenout. A chtěla bych všem poděkovat i komisi a těším se na pozměňovací návrhy. Jistě dáme dohromady něco, s čím se bude souhlasit i výbor pro průmysl, až bude hlasovat v květnu. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Jen pro zajímavost, kolegové. Zasedání ICANu v Bruselu bude v červnu 21. až 25 a komise mi může opravit, pokud jsem to spletl. Evropská internetová nadace, které já jsem guvernérem, bude mít 22. večeři. Bude tam většina generálních ředitelů a členů eh, správní rady ICANu. A v září, myslím, že v druhém týdnu v září, pokud si to správně pamatuju, se v Litvě sejde globální internetové fórum, Rozhodně tam pojede delegace z tohoto parlamentu. Rozhodně tam bude naše kolegyně Catherine Trautmanová, ale je možné, že i tento výbor by mohl někoho vyslat, pokud o to máte zájem. Mnohokrát vám všem děkuji a ještě mám důležité organizační oznámení. Zítra přejdeme do vedlejší místnosti 3G3, která je větší a daleko hezčí. Toto je hrozně tmavá místnost. Začneme v 9 hodin biocidními přípravky a pak budeme mít důležité zasedání o vnitřním trhu v souvislosti s Evropským hospodářským prostorem a Švýcarskem. V 10 hodin budeme mít slyšení s vynikajícím programem, máme tam spoustu výborných řečníků, takže já doufám, že všichni přijdete a podpoříte našeho zpravodaje pana Třaskovského. Nenechávejte tady žádné materiály, žádné dokumenty, které jsou nenahraditelné, vysoce důvěrné a podobně. Sluchátka, mobily i jiné telefony. A těším se, že se uvidíme zítra ráno 9 hodin. Děkuji vám. A děkuji také komisi a především tlumočníkům.